Uh, good morning, everybody. Vážení kolegové, dobré ráno. Dovolíte-li, zahájili bychom naše dnešní zasedání. Prosím vás o pozornost, bavit se běžte ven a já vám mnohokrát děkuji. Tak, nejprve tedy ten bod, který jsme nestihli včera, to je bod 21, vyslání delegace na Kypr. Zprávu v této věci máte ve svých složkách. Byla to delegace dosti malá, pouze tři členové, já, Petr Šťastný a Johannes Kasulidis. A opět mohu říci, že tento druh návštěv je velmi důležitý, protože nám dává příležitost um, sdílet názory s místní vládou, s parlamentem, s jinými angažovanými stranami, v tomto případě to byla obchodní komora, odboráři. A dává nám to příležitost eh, zjistit přímo v terénu, jaký mají lidé dojem z předsednictví. Tentokrát je to předsednictví velmi malého státu Evropské unie, který vstoupil teprve v podstatě nedávno. A také jsme měli příležitost se v terénu přímo na místě z první ruky podívat na ostnaté dráty a na celou zelenou linii, eh, která se táhne prostředkem Nikózie, hlavního města Kypru. Takže z toho vidíme, že ty návštěvy jsou opravdu důležité. Musím říct, že můj pocit Eh, opozice vůči ukončení tohoto druhu návštěv se jedině posílil. Faktem je, že pakliže nám tyto návštěvy vezmou, tak nám v podstatě nic moc nezbyde eh, v rámci eh, unijních struktur pro tento typ návštěv. Chce se k tomu někdo snad vyjádřit? Není tomu tak. Dobrá. A teď tedy už program na dnešní den, bod 22 na pořadu jednání. Změna nařízení Rady ES 1225 lomeno 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. Je to už druhé pozměnění eh, tohoto nařízení, a to v důsledku rozhodnutí soudního dvora. Eh, nikoliv tedy z eh, panelu pro řešení sporu v rámci VTO, ale jedná se o náš vlastní soudní dvůr. V únoru Evropský soudní dvůr vydal rozsudek, že vzorkovací postupy užívané komisí, pokud jde o e, zjištění e, zacházení s tržní ekonomikou, nejsou v souladu s základním antidumpingovým nařízením. Komise navrhuje, aby eh, tato ustanovení byla zahrnuta do legislativy Evropské unie a aby se vyjasnil postup vyšetřování v těchto případech a aby se vyjasnil způsob aplikace cla na výrobce mimo Evropskou unii na základě vzorků a eh, jde také o změnu časového limitu pro eh, postup určování postupu v případě tržní ekonomiky. Takže to je v podstatě základní směr, kterým se tato, tato, tato změněná verze ubírá. Spravodajem jsem já. Já bych rád postupoval ve zjednodušeném postupu podle jednacího řádu parlamentu a rád bych návrh komise přijal bez jakýchkoliv pozměnění, což podporují i naši koordinátoři. Pokud souhlasíte, budeme hlasovat už dnes, abychom to celé urychlili. Eh, debata nyní Paul Murphy z GUE. Děkuji. Eh, otázka na komisi, prosím. Chápu potřebu tohoto samplingu a chápu i ten potenciálně, chápu i tu potenciálně vysokou administrativní zátěž Eh, která vznikne, pokud nedovolíme toto pozměnění. Ovšem zdá se mi, že pozměnění eh, článku 27c je dosti značné v tom smyslu, že se zcela odstraňuje ten tříměsíční časový limit a nenahradí ho ani čtyři měsíce, ani pět měsíců, ba ani šest měsíců. Zkrátka se zcela odstraní což může být potenciálně velmi špatné pro, produc- eh, pro producenty z takzvaně netržních ekonomik. Já bych se chtěl zeptat, jaké je odůvodnění eh, komise pro tento krok. Proč nenavrhují delší časový limit na místo toho celkového zrušení? Děkuji. Další poznámky, další dotazy? Nevypadá to. Máme tady ovšem i komisi, máme tady pana Fabricia Datrileho, Máte slovo, pane kolego, prosím o vysvětlení. Děkuji vám, pane předsedo, přeji všem dobrý den. Dostanu se rovnou k té otázce, která zazněla, to znamená zrušení toho tříměsíčního limitu pro dokončení ehm, procesu hodnocení. Je pravda, že komise navrhuje odstranit jakýkoliv termín pro takovýto postup a důvod je dvojí. První část toho důvodu spočívá v tom, že nedávný rozsudek soudního dvora navrhuje, že překročení tohoto limitu je samo o sobě důvodem pro anulování a antidumpingového cla, což je velmi vážné riziko. A ze zkušeností komise z eh, provádění takovýchto šetření v tržních ekonomikách víme, že se z tohoto stává velmi komplexní a časově náročné téma. Eh, říci, že nemáme žádný termín, však ale není zcela správné, protože komise bude muset provést jakési prozatímní určení eh, předeslání výsledku šetření, kde budou zastoupeny eh, všechna, kdy budou zastoupena všechna zjištění. Sem spadají ty dumpingové marže, určení tržní ekonomiky, e, úroky a střety zájmu. Takže to odstranění prozatímního termínu prošetření znamená v zásadě v pouze to, že výsledek bude určen nejpozději v měsíci 9 šetření a bude zveřejněn spolu s ostatními údaji zjištěné v šetření. My to nevnímáme jako nějaký trest nebo nějakou vážnou překážku. Zkrátka to dává institucím více času na to, aby dospěli řádného komplexního nálezu v situaci společností, které operují v transitních ekonomikách. Takže svým způsobem to naopak zvyšuje kvalitu a důslednost tohoto šetření. Proto se ten návrh učinil. A jinak, ano, ten návrh je v podstatě cílené pozměnění základního antidumpingového nařízení, což umožní komisi pokračovat v aplikování samplingového limitu eh, pro šetření tržních ekonomik a je to zcela v souladu s závazky, které Evropské unii vyvstávají v souvislosti s VTO, což bylo potvrzeno nedávným vyřešením sporu v rámci VTO, který se týkal antidumpingových cel. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Není tomu tak. Tím pádem se dostáváme dál. Společná rozprava o bodech 23 a 24. V obou případech je navrhovatelem Pablo Zalva a tato témata se týkají dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na straně jedné a Střední Amerikou na straně druhé. Jedna z těchto zpráv je eh, zpráva střednědobého hodnocení v rámci které výbor INTA spolupracuje s výborem AFET. A ta eh, druhá zpráva se týká vlastního doporučení ve věci této eh, složené dohody, protože je to dohoda o přidružení, která zahrnuje i plnohodnotnou obchodní dohodu. Takže dávám slovo. Eh, pardon, tedy toto téma už se zde diskutovalo ale teď tu diskusi trošku prohloubíme. Návrhy stanoviska máte před sebou. A během eh, včerejšího dne eh, přijala rada závěry ohledně eh, této dohody a tím pádem Evropský parlament e, je požádán o souhlas s touto dohodou, což pravděpodobně oznámíme na zářijovém plenárním zasedání. Rovněž zde máme související proces ohledně návrhu nařízení, e, jako, jako je to obvyklé s obchodními dohodami. Jedná se o dohodu e, o obchodu a stabilizační mechanismu pro oblast banánů, což není tak úplně obvyklé, ale v případě Střední Ameriky eh, je to běžná věc. Máme na to i příslušného zpravodaje a tato zpráva eh, se bude také eh, hlasovat. Nicméně teď tedy zpět k těmto dvěma návrhům stanoviska. To jsou tedy body 23 a 24 na pořadu jednání. Pablo Zalba, máte slovo, prosím vás o vaše vyjádření. Presidente, lo primero quería comenzar agradeciendo eh, todo el Děkuji. Já bych především chtěl poděkovat sekretariátu za odvedenou práci k této zprávě. Museli jsme se být za to, abychom být za to s jinými výbory, abychom tuto zprávu získali. Já děkuji za práci eh, stínových zpravodajů, kteří umožnili, aby tato práce pokročila. Náš výbor byl velmi aktivní v rámci této asociační dohody se Střední Amerikou, eh, která byla uzavřena 29. června v Tegucigalpa. Kromě toho 10. července, jak jste říkal, rada přijala rozhodnutí týkající se této dohody. A e, t, oficiálně bude o parlamentu toto oznámeno a parlament k tomu má dát souhlas během své zářijové plenárky. A my dnes předložíme stanovisko k této dohodě podle článku 50 nařízení. A bude to tedy stanovisko ohledně přijetí tedy této dohody. 18. září tedy budeme moci přijmout naši zprávu a doufáme, že potom eh, v důsledku dialogu a trialogu 11. října eh, tohoto roku by to mohlo být vše ratifikováno. Jedná se o velmi důležitou dohodu, jak pro Střední Ameriku, tak pro Evropskou unii. Za prvé je to e, dohoda, která má velkou politickou váhu. Je to první asociační dohoda biregionálního charakteru po přijetí Lisabonské smlouvy. Je to tedy precedens. E, precedens spolupráce s jiným regionem světa. A tato dohoda by měla Eh, jít příkladem Střední Americe, protože jedině tak se může realizovat. Tato dohoda se snaží podpořit politickou integraci ve Střední Americe a to je velice dobré znamení. Kromě toho je i Panama eh, stranou v této dohodě, součástí. To je dobrý signál taky. A co se týče obchodních záležitostí, je to příležitost pro obě strany a vlastně dostáváme se dál eh, v rámci dialogu se Santrose, který byl zahájen v roku 1984. Jedná se především o to podpořit investice, e, diverzifikaci odvětví, diverzifikaci zeměpisnou a e, sociální kohezi. Čili máme tady jistý právní rámec, výhodn, zvýhodňující rámec, který e, postupně uvolňuje výměnu zboží a služeb, jakož i státní nebo veřejné zakázky v rámci mezinárodních pravidel. Díky této spolupráci bychom si přáli mimo jiné usnadnit eh, možnosti Střední Americe čelit stávajícím výzvám spojeným s modernizací jejich regionu. A je taky důležité, aby se zvýšila životní úroveň eh, latinoameričanům. Ehm, tady vyklademe důraz na sociální aspekty, pracovní podmínky, ehm, regionální životní prostředí a podobně. A ehm, tady tato dohoda respektuje pravidla VTO, Hovoří se hlavně o právech duševního vlastnictví, o geografických režimech, o fitosanitárních e, pravidlech a pravidlech pro ochranu životního prostředí. Je to opravdu ambiciozní, je snaha být konkurenceschopní a současně zajistit bezpečnost. Regionální integrace a sociální soudržnost také musí být garantovány, podobně jako dodržování demokratických principů, lidských práv a právního státu. To nacházíme právě v části, která se týká e, spolupráce a nadpisu spojeném s trvale udržitelným rozvojem i v titulu e, určeném nebo věnovaném obchodu e, závazky, jak vnitřní, tak mezinárodní závazky obou stran jsou posíleny a oba naše regiony historicky spojují kulturní a politické vazby a přejeme si takto rozšířit tu výměnu zboží a služeb, protože to přispěje ke zlepšení životní úrovně, zaměstnanosti a růstu obou regionů. Bude to takový most mezi oběma břehy Atlantiku. A tento most musíme dál budovat a proto chci požádat o souhlas s touto dohodou a doufám, že komise bude dohlížet na náležité její naplňování. Děkuji, Pablo. Takže zahájíme debatu, eh, včetně samozřejmě stínových zpravodajů. Eh, za SAD pan Leichtfried. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A vážený pane navrhovateli, děkuji i vám. Děkuji vám za skvělou spolupráci která proběhla při práci na tomto tématu. Eh, děkuji vám za skvěle odvedenou práci a děkuji také sekretariátu. Eh, naše práce by byla daleko méně kvalifikovaná, neměli bychom tak skvělou podporu z vaší strany. Dovolte mi navázat na to, co říkal pan navrhovatel. Rád bych zmínil, několik témat, která jsou pro mě důležitá. Já jsem nebyl příliš pro ten přístup výboru AFET, respektive pro to, jakým způsobem nás ovlivňovali. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí, že necháme AFET, aby v této věci dominoval, nebylo rozhodnutí právně správné. Byla to skutečně otázka boha pustého ovlivňování. Já to chci říct nahlas a do budoucna si myslím, musíme promyslet způsoby, jakým způsobem bude zákon fungovat správně a e, jak se vyhneme e, takovému tomuto e, víceméně absolutnímu vlivu jednoho výboru na další výbory. Společně s pojistkami jsme museli vyřešit i určité právní aspekty. Vyřešili jsme je způsobem, který mi připadá velice dobrý. Myslím, že jsme ho eh, řádně vypracovali. Eh, pokud jde o obsah jako takový, takovéto obchodní dohody nejsou pouze obchodní dohody. Jsou to dohody, které ovlivňují celou řadu dalších oblastí. Obchod konec konců je komplexní téma a já si myslím, že Evropský parlament zaujal naprosto správný přístup v tom, jak propojuje obchodní záležitosti s neobchodními záležitostmi. A to zejména eh, otázka propojení obchodních věcí s lidskými právy, s životním prostředím a s pracovním právem. Máme zde, myslím, příležitost lidem skutečně pomoci, lidem, kteří žijí mimo Evropskou unii. Eh, a to pomoci jim v rámci naší obchodní kapacity. Myslím si, že tato dohoda toho velmi dobře dosahuje. Takže tolik eh, má poznámka k tomu, co říkal pan navrhovatel, s čímž souhlasím. Zcela a doufám, že v, této, v tomto druhu spolupráce budeme jedině pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Máte pravdu v té věci kompetencí. Byla to sice dohoda, faktem je, že to mělo být naše téma, ale rozhodnuto bylo z hůry a my můžeme jedině poslechnout. Máme samozřejmě právo nesouhlasit a říci, že to bylo rozhodnutí špatné. Alde teď Maria de Salnes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především samozřejmě děkuji našemu zpravodaji. Jeho zpráva je výborná a já ji podporuji. Chtěla bych se tady vyjádřit jen k jednomu zamyšlení. Zaznělo to tu ohledně výboru, ale mám jinou poznámku. Myslím si, že tato dohoda v oblasti obchodní je určitě skvělá pro Evropskou unii a o tom se méně nepochybuji pro společnosti služeb, pro finanční společnosti. To otevře zajímavé perspektivy. Ale myslím si, že nesmíme vůbec ztrácet ze zřetele, a kolega to jistě taky tak vnímá, že e, realizace této dohody má sloužit ku prospěchu nejenom nám, ale také, ale hlavně trvale udržitelnému rozvoji populací Střední Ameriky a za e, jaksi respektování místních podnikatelských e, struktur a pracovního práva. My musíme mít na paměti, že pro nás asociační dohoda to není jenom nástroj k, k zvýšení volné výměny zboží. Je to taky nástroj, který musí sloužit také k omezení chudoby, ke zlepšení kvality života, k posílení občanské společnosti, k posílení práv pracujících v těchto eh, zemích Latinské Ameriky. Eh, k stěžejním otázkám trvale udržitelného rozvoje, především v oblasti těžby surovin, aby nebyla ohrožena, aby nebyly ohroženy zdroje a přístup k vodě a tak dále. Nepochybuji o tom, že to kolega všechno bere v úvahu, ale je důležité, aby ta dohoda byla eh, výhodná symetricky, tedy nejenom pro Evropskou unii, ale také pro Latinskou Ameriku a také a hlavně pro její obyvatelstvo. Oh, Děkuji. A zelení Franciska Keller. Děkuji vám. Plně souhlasím s tím, co právě zaznělo o důležitosti lidských práv a o udržitelném rozvoji. A to zejména pro naše partnery v této dohodě. V tomto ohledu Mám určité pochybnosti o tom, zda tato dohoda o přidružení je zcela výhodná pro obě strany. Jednak byla podepsána eh, při příležitosti třetího výročí kudeta v Hondurasu, což je velmi zajímavá věc. Hovoříme-li o parlamentní demokracii a demokracii vůbec, že? A podobně eh, takováto důležitá událost spojená s převratem v Hondurasu. Nevím, jestli to komise věděla nebo zmínila, nebo že třeba o tom se svými partnery mluvila. Dále, pokud jde o udržitelný rozvoj, my v podstatě zde nenacházíme dostatečnou formulaci v dohodě, pokud jde o boj s praním špinavých peněz a říkám si, zda by nám komise mohla vysvětlit, jakým způsobem ustanovení komise odpovídají infrastruktuře nařízení o trhu v Evropské unii a nařízení o finančních nástrojích. Možná, že pár slov by si to z vaší strany, kolegové, zasloužilo. Eh, dále, Panama je z jedním z nejhorších daňových rájů na světě, neustále ji kritizují OECD a další. A je to rovněž hlavní eh, úzel praní špinavých peněz z drog z Mexika a Kolumbie. Alespoň to říká Department of State Spojených států amerických. Takže možná, že byste nám mohli vysvětlit, jakým způsobem toto berete v potaz. Otázka na eh, dohodu o partnerství a spolupráci. To bylo také, ta byla také vyjednána Evropskou unii a uzavřena v roce 2003, nicméně zatím nevstoupila v platnost, pokud víme. Změnilo se něco v této věci, nebo je to stále tak? A pak, když se nic nezměnilo a ta dohoda nevstoupila v platnost, budete s, ní, budete s dohodou o přidružení čekat, dokud dohoda PCA nevstoupí v platnost z důvodu soudržnosti a tak dále, protože konec konců ta dohoda PCA um, měla zohledňovat i aspekty rozvojové. A poslední připomínka, ta kapitola o udržitelném rozvoji, kterou nacházíme v této dohodě, není, aby se tak řeklo, úplně silná. Dohledové mechanismy nejspíš nebudou implementovány a to je velká slabina z mého úhlu pohledu. Slabina, která způsobí, že tato dohoda o přidružení neučiní příliš mnoho pro lidská práva ani pro udržitelný rozvoj, tak si říkám, jaké ty výhody pro naše partnery v ní vlastně jsou. Děkuji. Děkuji. Za Gue Helmučout tady není. Kolega Morfi tady je. Dobře, prosím. Jenom stručně mně se zdá, že tato dohoda je typická pro dohody, které se komise snaží uzavřít všude po světě, která se věnuje především volnému obchodu a zájmům velkopodnikatelů v Evropě na úkor lidí v těch příslušných regionech eh, s tím, že tam je pár slov o lidských právech, aby to vypadalo dobře. Konkrétně Evropská komise po uzavření této dohody oznámila e, paritu e, a v mnohých případech bylo dosaženo kafta plus Eh, což eh, jak si bude mít eh, velký vliv na malé rodinné farmy a potravinovou bezpečnost a negativní dopady v této oblasti. A tato asociační dohoda má jasně parlamentní dimenzi, takže to Ovšem ne všechny středoamerické země jsou členy této dohody, takže to Nevím, jak to bude fungovat. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak. Takže nyní si poslechneme komisi. Mám tam tady dva zástupce komise. Matias Jurgensen je jeden z nich a druhý Ron Clark. Tak kdo začne? Did you, did you try to start with? Okay. Matthias Jergensen. Thank you, thank you, chairman. Digitrade. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, dnešní komentáře. Já se pokusím hovořit stručně. Především plně souhlasíme s tím, že je to ambiciozní dohoda, kterou by Unie měla vítat, je dobrá pro oba regiony a to je jasné z celé řady hodnocení, nezávislých studií hodnocení dopadů zadaných jak komisí, tak Evropským parlamentem. Dohoda významně přispívá k regionální integraci jak v oblasti politické, tak ekonomické. A podle našeho názoru obsahuje významnou kapitolu o udržitelném rozvoji. Já bych také rád řekl, že prostřednictvím tohoto procesu jsme zaznamenali velikou politickou vůli a angažovanost ze strany eh, států Střední Ameriky eh, s tím, že tyto eh, státy Ehm, mm, jak si se sami zajímali a, zap, a, a, a snažili, eh, aby tedy dohoda eh, byla uzavřena 29. června eh, všech šest prezidentů zemí Střední Ameriky bylo přítomno při podpisu. Ministr zahraničních věcí a ministr obchodu každé z, eh, z eh, té členské eh, země Střední Ameriky a zástupci tedy z naší strany služby veřejné vnější činnosti a podobně. A dalšími představiteli my budeme dál tedy pokračovat hm, v jak tady, tak eh, ve Střední Americe proto, aby tato dohoda mohla eh, být realizována v praxi eh, tak, jak vlastně jsme ji za poslední dva roky dojednávali. Pár, k pár poznámkám, které tady zazněly. Jeden se týkal toho, zda je tam silná kapitola o udržitelném rozvoji. My jsme přesvědčeni, že ano, je to jasně právně závazný, tedy závazek členských států na obou stranách aplikovat udržitelný rybolov, udržitelné e, způsoby, tedy hospodaření. E, je tam e, zmínka také je, tam také kapitola o případných sankcích v případě nedodržování těchto závazků. Je to podle našeho názoru významný příspěvek Unie k posílení také občanské společnosti ve Střední Americe. jedna otázka se týkala toho, že Panama a Kostarika, nebo někteří poslanci se ptali, zda je tam dostatečně řešena otázka že toho, že Panama a Kostarika jsou daňové ráje a co s tím EU dělá. Ono to bylo téma, které se objevovalo po celou dobu jednání. My jsme to eh, jak si uvedli, Střední Amerika eh, s námi o tom jednala, podařilo se nám do dohody dostat dva články, které se týkají eh, eh, řízení a, a, a politického dialogu a spolupráce v těchto oblastech. A v posledních letech jsme zaznamenali, že Panama a Kostarika uzavřeli dohodu o výměně bankovních informací se zeměmi OECD a tento proces bude také eh, dál tedy OECD monitorovat také konstatujeme, že oba státy eh, eh, pracují na změně legislativy tak, aby byla v souladu s mezinárodními normami, eh, tak, aby se dostali ze seznamu tedy daňových rájů OECD. To si myslím, že je také důležité vzít v úvahu. Co se týče praní špinavých peněz, a možnosti EU jednat v této oblasti. Jaký bude dopad dohody? V tomto kontextu je hlavně důležité zaznamenat, že dohoda plně eh, jak si ponechává možnost oběma stranám ponechat potenciální požadavky a jakoukoliv nutnou legislativu pro boj s praním špinavých peněz, eh, ať už se jedná o liberalizaci finančních eh, služeb, například tam nikde není omezená možnost států přijímat opatření pro boji se praním špinavých peněz. Takže my budeme dál s vámi spolupracovat na tomto významném tématu a jsme otevřeni dalšímu dialogu s vámi. Děkuji. John Clark. Já velmi stručně. Co, já jenom co se týče zemědělství, jak tady zazněla jedna otázka, zda to bude výhodné pro malé zemědělce a rodinné farmy eh, v partnerském regionu. Dohoda zajišťuje široký přístup na trh EU pro výrobky, jako je cukr, banány, tropické ovoce, ořechy, hovězí maso eh, a rum. A eh, když se podíváme na složení eh, zemědělského odvětví v regionu, nejsou to žádné latifundie a nadnárodní společnosti, je tam veliká rozmanitost malých farem, rodinných farem a není důvod si myslet, že všichni eh, zemědělci z toho nebudou mít užitek. My se domníváme, že rodinné farmy a malé farmy v regionu také budou mít užitek z nového přístupu na trh Evropské unie v důsledku této dohody. Děkuji. Děkuji, takže dříve než eh, vrátím slovo zpravodaji, ještě bych chtěl říct Eh, něco, o čem hovořil Paul Murphy, a to je důležité. Parlamentní výbory, které se touto dohodou eh, zabývají a já si myslím, že je to jasné a mělo by to být jasné tomuto výboru, že tato, tento výbor je pověření k dohledu nad touto dohodou. A jestliže tato dohoda má i pilíř zahraničně politický a obchodně politický, tak si myslím, že by měly oba výbory se věnovat eh, implementaci této dohody. Proto já bych si přál, aby náš výbor byl pevný a že mám podporu všech členů tohoto výboru, jakmile bychom se měli tedy eh, brát za za eh, práva a pravomoci našeho výboru. Děkuji kolegu Marfimu, eh, to je jasné, ale nyní vracím slovo zpravodaji. Takže Pane Rafrite, děkuji za spolupráci. Myslím si, že náš tým byl výborný, dobře se nám mě s vámi spolupracovalo. Souhlasím s vámi v tom, eh, co se týče přehnaného vlivu výboru AFET. A myslím si, že je potřeba v budoucnu se snažit tento vliv omezit. Co se týče obsahu zprávy, je pravda, že obchodní otázky a neobchodní otázky by měly souviset, v tom s vámi souhlasím. Ale taky si myslím, že je potřeba toto činit konstruktivním způsobem. K tomu, co říkala paní Desarne, děkuji za vaše poznámky. Mohu s vámi jedině souhlasit. Tato obchodní dohoda je výborná pro Evropskou unii. To je samozřejmě pravda. Ta výzva dnes bude spočívat v podpoře a usnadnění udržitelného rozvoje v Latinské Americe. A já doufám a přeji si, aby tato dohoda přispěla k ekonomické diverzifikaci Střední Ameriky, k sociální kohezi Střední Ameriky, k regionální integraci Střední Ameriky. A já taky doufám, že tato dohoda nastartuje sociální a environmentální reciprocitu. Paní Keller, děkuji i vám za vaše poznámky, co se týče převratu. nechali jsme to na Hondurasu a tato dohoda by nám měla pomoci v budoucnu vyhnout se podobným eh, událostem. Je to událost, ke které došlo před několika lety a nemělo by se to již opakovat. Je to dohoda, která by měla pomoci zaštítit demokratický systém ve Střední Americe. Pane Murphy, s vámi já bohužel nesouhlasím. Tato dohoda by měla mít politické dopady v Latinské Americe, a já si myslím, že nabídne nástroje vládám v regionu a pomůže jim podpořit udržitelný ekonomický rozvoj. A pokud tyto vlády budou schopné tyto nástroje využít, pak bychom jim v tom měli pomoci. A jsem přesvědčený o tom, že tato dohoda bude veliko, velice výhodná pro ekonomiku v regionu. Co se týče parlamentního výboru, pro, monitorovacího výboru, jak říkal náš předseda, ano, máte plnou pravdu a já doufám, že vás, pane předsedo, všichni podpoříme. Náš výbor musí hrát stěžejní roli eh, v monitorovacím výboru pro eh, naplňování dohody. Takže tolik z mé strany, děkuji všem a doufám, že brzy oslavíme eh, vstup v platnost této dohody. Děkuji. Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 19. v poledne, tedy tohoto měsíce. A eh, k postupu eh, se může, eh, mohou podávat pozměňovací návrhy do 20. poledne. Rada i komise nás informovali v tom smyslu, že souhlasí s tím, že vypustí se rozhodnutí rady prováděcí ustanovení a ta budou doplněna do nařízení o pojistkách k této dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. A nyní dalším bodem bude hlasování takže vyčkáme pět minut, malá pauza. President, shall we start? Okay, voting time, folks. Eh, kolegové, budeme hlasovat. Ještě než začneme hlasovat, eh, Chtěl bych ohlásit, že máme nové členy výboru, proto je mi velkým potěšením přivítat paní Norbera. Vítejte, která zastupuje pana Arapata. A pak bych rád přivítal Herho Webera. Ten tu bohužel není, ale také ho pozdravím, až jej uvidím. A tento výbor eh, se vám jistě bude líbit. Můžeme tedy přejít k hlasování. The first uh, item to be voted is item 25. První bod k hlasování je bod 25, provádění dvoustrané ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou. Máme 20, 65 pozměňovacích návrhů návrhů. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh číslo 1, pro? Proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. To byla první část dílčí hlasování. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro, proti. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdržel se, Schváleno, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Já jsem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 Agri 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 20. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuje hlasování ke 20. Končím hlasování. Už nevidím tak, jak bych chtěl vidět. Schváleno. Pozměňovací návrh. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Agri, návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme elektronicky. Návrh 13. A kdy zahajuji hlasování? Končím hlasování a zamítnuto. Zamítnuto. Návrh 21. Kdo je pro? Proti zdržel se. Schváleno 40. 22. Pro, proti zdržel se. Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti zdržel se. Schváleno. Návrh 23 a Agri 14. Kde pro? Proti zdržel se schváleno. Kompromisní návrh 5. Pro? Proti zdržel se schváleno. Návrh 43. Kde pro? Proti zdržel se schváleno. Agri 15. Vypadává. 45. Kdo je pro? 25 řečník se opravit. Pro, proti, držel se schváleno. Agri 16. Vypadá. Agri 16, kde pro, proti, držel se schváleno. Dva... 26, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Agri Agri 18 a návrh 27 zpravodaje. Kde pro? Proti zdržel se schváleno. Návrh 29, Agri 20, kde je pro, proti zdržel se schváleno. Agri 2, kde je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky Agri 2, zahojí hlasování. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Takže schváleno. Návrh jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh dvě. první části, dělené hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A druhá část eh, návrhu 2, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování k druhé části návrhu 2. Končím hlasování. Schváleno. Agri 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Agri 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh Agri 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 6 v první části, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Mm, kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A, agri 1, a kdy jednak jde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování k návrhu komise v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 25 hlasy pro, jeden proti, dva se zdrželi. Takže návrh usnesení, zahajuji hlasování k legislativnímu usnesení a končím hlasování. A stejný výsledek, 25 pro, eh, dva se zdrželi, jeden proti. Blahopřeji zpravodaji Jirgu Leikfridovi. Item 20. Eh, Takže bod 26. Provádění dvoustranné ochranné doložky o mechanismu stabilizace pro banány obchodní dohody mezi Evropskou unii, Kolumbií a Peru. Spravodajem je Bert Lange. Máme zase řadu pozměňovacích návrhů. Některé z nich je přímo od zpravodaje, některé od jiných poslanců a řadu pozměňovacích návrhů z výboru Agri, čili dohromady asi 70. Takže začneme. Návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 2, první část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 3, první část, pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky druhou část kompromisního návrhu 3. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Návrh 14. Návrh 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 15 pro, tak zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 14 elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl přijat. 15 pro, š, proti z, přijato. Agri 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme elektronicky hlasování o pozměňovacím návrhu Agri 12. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro. Cože? 16? Trváte na tom? Řečník nehovoří do mikrofonu. Máte na to právo. Takže pozměňovací návrh 16 si zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování k pozměňovacím návrhu číslo 16. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Amendments. Amendments. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Na, kontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 17, zahajuji hlasování, končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti zdrželi se schváleno. 19 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno. 20 a Agri 14 totožné pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 5 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňující návrh 23 a EGRY 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. A preambule Agri 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Ne, dobře. Pozměňovací návrh 1 a Agri 3 pro, proti zdrželi se schváleno, návrh 2 pro, proti zdrželi se schváleno, Agri 4 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Agri 4 budeme kontrolovat elektronicky, hlasujeme prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 3. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 6. Dobrá, druhá část návrhu 3. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Agri 6 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 6. Dvě části. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 5 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 6 pro? proti, zdrželi se schváleno. A 7 no, pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A kdy 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. A kdy 9 pro, a kdy 9 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 7 pro, proti zdrželi se schváleno. A kdy 1 pro, proti zdrželi se zamítnuto. A konečně 24 pro, proti zdrželi se Zkontrolujeme hlasování elektronicky o pozměňovacím návrhu 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Závěrečné hlasování o návrhu komise v pozměněném změní. Hlasujeme, prosím, elektronicky. Končím hlasování návrh byl přijat, 26 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. A výsledek byl stejný. 26 pro, 3 se zdrželi a 1 proti. Blahopřeji zpravodaji.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 Well, Well, regarding the, the two files that have voted on... Tak, eh, k těm dvěma věcem, kterým jsme odhlasovali, to znamená vztahy s EU a Střední Amerika. Zde nebyla žádná žádost o rané jednání v tuto fázi, takže teď to půjde na plénum a sám eh, pan Leichtfried, zpravodaj, řekl, že nebude chtít mandát pro jednání s radou v této věci. A já s ním souhlasím, jako vždycky. Nuže dobrá. Bod 27. Změna nařízení Rady 428209, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Spravodajem je Kristof Fjellner. A pozměňovacích návrhů máme kolik? Pět od zpravodaje, sedmnáct od jiných poslanců. Tak se do toho pustíme. Číslo čtyři. Pro? Proti? Odpověď je ne. Číslo dvě, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Tři, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pět, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo Zahajuji kontrolu na pětku. Zahajuji hlasování. Elektronická kontrola. Končím hlasování. A, ah, zamítnuto. Číslo 9. No máte právo chtít kontrolu, ano. Číslo 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kontrola, dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď blok 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kontrola bloku 1. Zahajuji hlasování. Blok 1. A končím hlasování. A je to zamítnuto. Blok 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola bloku 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Blok 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Závěrečné hlasování. O pozměněném návrhu komise zahajuji hlasování. Končím hlasování teď. A je to přijato. 14 pro, 5 proti, 10 se zdrželo. Teď eh, návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 5.15 pro 4, proti 10 se zdrželo. Blahopřejeme panu Fjellnerovi. I have a request for the floor for a declaration by Robert Sturdy. Mám zde žádost o vyjádření od pana Sturdyho, prosím velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Teď budeme hlasovat o té zprávě o Rusku. Já nevím, eh, chci říct pro ty, co to nevědí, Duma hlasovala velice těsně pro přistoupení Ruska k VTO. My jsme v tomto výboru přesvědčeni, že to je dobře a máme z toho radost. But before, before we travel to Russia... Let... Dobře, ale ne, ještě než pojedeme do Ruska, tak vám k tomu poslednímu hlasování řeknu ještě tolik že zpravodaj navrhuje vstoupit do neformálních jednání s radou a s komisí a doufá v dohodu v prvním čtení. A chce přijmout tuto zprávu na základě mandátu pro jednací tým, který bude sestávat z předsedy, zpravodaje a stínových zpravodajů. Jak víte, já budu proti jakémukoliv, jakékoliv dohodě v prvním čtení. Všem samozřejmě vy ostatní smíte hlasovat dle svého vědomí a svědomí. Eh, takže hlasujme, zda podporujeme tento návrh zpravodaj. Zahajuji hlasování. Ne Rusko, prosím, ne Rusko. To je ještě zpráva Kristofra Fielnera. O té jsme právě hlasovali to je návrh, procedurální návrh pro eh, ča, čas, včasnou dohodu v prvním čtení. Pan Lichtenberger? Pane předsedo, děkuji. Já si myslím, že je potřeba zvážit, že v této zprávě byly všechny pozměňovací návrhy eh, naprosto nepřípustné. My jsme se zdrželi hlasování, ale kdybychom byli hlasovali proti, tak by to bylo odmítnuté. Já bych tedy navrhla, abychom šli s tím nejdříve do pléna, uvidíme, jak to dopadne tam a abychom začali jednat. Předtím toto hlasování nemá smysl. Dobře, já vám řeknu, proč jsem já pravidelně proti včasným dohodám v prvním čtení, zejména když je hlasování ve výboru tak těsné. Frakce samozřejmě mají právo diskutovat o svých názorech na plénu a e, do dohod v prvním čtení by se nemělo vstupovat tím, že se poruší právo politických frakcí na diskutování věcí v parlamentu a měli bychom případně mít mandát eh, z pléna, nikoliv pouze z výboru. Já tento názor vždy zastávám, já si myslím, že to je ten správný postup. Pakliže máme mandát pro plénum, je to mandát silný a parlamentní frakce nemají důvod si stěžovat, že jejich názory nebyly eh, vyslyšeny, respektive diskutovány v plénu. Takže já bych vás prosil, abyste nepodporovali tento, tento návrh pana zpravodaje, abyste se přidrželi našeho principiálního nasměrování v této věci. Pan Fielner, ano, já bych eh, chtěl ujasnit jednu věc. Spravodaj v této věci nemluvil a ten požadavek zatím nevznesl. Já si myslím, že by to bylo rozumné z toho hlediska, že kdybychom měli dohodu v prvním čtení, nemuseli bychom zabředávat do toho e, celého dlouhého procesu probírání tohoto seznamu ještě jednou. Ovšem, vzhledem k tomu, že dva pozměňovací návrhy e, byly zamítnuty v tomto rozhodnutí v hlasování, by bylo dobré sednout si a podívat se na to, jaký je přesně výsledek. Já si myslím, že většinu by získali, i kdyby vy jste hlasovali proti pánové, ale fakt je, že to není velmi jasný mandát pro takováto jednání. Bylo by to velice vachrlaté, takže bych asi radši měl rychlý postup v plénu, aby se věci vyjasnily, protože tam budeme také muset hlasovat. A o to však nemám žádné obavy. Dobrá, takže ten návrh je stažen, říká pan předseda. To je velmi rozumné rozhodnutí, pane Filnere, děkuji vám za ně. Teď tedy bod 28 na pořadu jednání. Eh, o tom už hovořil pan Robert Sterdy. A byly to velice důležité informace. Máme 21 pozměňovacích návrhů, eh, mezi nimi 8 kompromisů. Je to tedy bod 28 obchodní vztahy EU a Ruska v návaznosti na přistoupení Ruska k VTO. Začneme kompromisním návrhem 8. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kontrola. Kontrola desítky? Pardon, omlouvá se pan předseda, jedenáctky kontrola. Kdo je pro? Proti? A nemáte pravdu, říká pan předseda, mě tady vyrušují. E, e, ano, já to sleduji, máte, máte pravdu vy, ano. No. Pozměňovací návrh 11, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Eh, pozměňovací návrh 19. A pardon, kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 21, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. E, teď Eh, hlasování o pozměněném návrhu stanoviska zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato 26 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme eh, Robertu Sterdimu, našemu zpravodaji. Eh, bod 29, změna nařízení Rady 1225 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. My jsme se dnes ráno rozhodli, že půjdeme cestou zjednodušeného postupu. Pozměňovací návrhy nejsou, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 pro 0, proti 2 se zdrželi. Takže teď se posuneme dál v programu Pakistán. Včera jsme se rozhodli to přidat eh, na hlasování. To bude tedy podpoření kompromisu mezi tímto parlamentem a radou. Tento dokument jste dostali. Je to globální hlasování, které tímto zahajuji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 pro, 0 proti, 10 se zdrželo. Eh, tady zpravodaj gratulovat nebudu. Thank you very much. This is the end of our... Takže děkuji. To je konec hlasování. Well done on Pakistan.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 ask you to settle down, those who are leaving the room. Eh, žádám ty, kteří se chystají opustit místnost, aby tak učinili co nejdříve a pokud si přejete diskutovat, zůstaňte také v předsálí a ti z vás, kteří chcete zůstat, prosím, eh, vraťte se k práci. Eh, bod 21 vyjednávání, 31 mm, obchodní jednání s Japonskem. Pardon? Yeah, uh, yeah, Sorry. Um, sorry, uh, that is the, still the item um, 30. Eh, omlouvám se, říká předseda, ještě máme bod 30. Dohoda mezi EU a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin. Návrh doporučení mezinárodní dohoda, eh, postup souhlasu, Již jsme o té problematice hovořili, eh, obecné naladění, že bychom měli tuto dohodu podpořit. Jejím cílem je posílit eh, ochranu zeměpisných označení EU eh, e využívaných v Já jsem zpravodajem, já nemám tedy žádný problém dát výboru doporučení, aby podpořil tuto dohodu. Chtěl by se prosím někdo z pléna vyjádřit? Vyslechneme si názor komise, prosím. Koho tu máme za komisi? John Clark. Prosím, pane Clarku, máte slovo. A já jsem se nechystal hovořit, já jsem pouze chtěl říci, že komise samozřejmě podporuje eh, vaše hodnocení a vaše závěry a doufáme, že postup souhlasu od výboru dnes dopoledne získáme. Děkuji vám. Termín pro podání pozměňovacích návrhů 27. v poledne. A nyní 31. Obchodní jednání EU s Japonskem. Mám tady požadavek eh, od eh, japonského média o záznam diskuse k tomuto bodu. Nevidím důvod, proč být proti. Má někdo námitky? Žádosti vyhověno. jak eh, požádal parlament radu loni v červnu neschválit vyjednávání, dokud parlament neschválí vyjednávací mandát. Ten problematika byla postoupena zpět našemu výboru a nyní výbor zváží návrh usnesení pro zahájení obchodní jednání vedoucí k uzavření dohody o volném obchodu s Japonskem. A Máme stáleho zpravodaje INTA eh, pro Japonsko, který odpovídá za tuto problematiku. Je to Martin Kazak z ALDE a dává mu tímto slovo. Martine. Děkuji. Vážení kolegové, jak tu zaznělo, parlament v červnu schválil <laughs> usnesení nedat mandát pro vyjednávání s Japonskem, dokud tedy tento parlament neschválí druhé usnesení a rada již vedla ehm, hloubkovou diskusi na hlavním zasedání Rady pro zahraniční věci a chápu to tak, že eh, bude 18. července přijímat návrhy vyjednávacích směrnic. Eh, toto pak přejde k radě s pravděpodobným schválením návrhu vyjednávacích směrnic během podzimu. Máte tedy eh, můj druhý návrh usnesení, který obsahuje eh, dvě základní premisy. Za prvé, měli bychom zahájit vyjednávání s Japonskem na základě eh, scoping exercise, stanovení rozsahu a tato vyjednávání eh, si žádají obezřetnost a ochranný postup. Já jsem přesvědčen, že obchodní vyjednávání eh, s rozvinutými ekonomikami v tomto smyslu má význam. Máme například eh, takové, takovou dohodu s Jižní Koreou, ale také s Peru, Kolumbií a dalšími státy vyjednáváme, ale uvědomme si, že je nezbytné, abychom Eh, trošičku oživili naší ekonomiku eh, a proto se musíme také snažit zintenzivnit úsilí pro to, abychom překonali recesi v Evropě, protože tu překonáme jedině růstem který generuje obchod, proto bychom toto měli učinit součástí naší obchodní strategie. Dva, dva potenciální partneři se v tomto smyslu nabízejí Japonsko a USO. Ehm, Japonsko třetí největší ekonomika na světě, evropské podniky, které působí úspěšně v Japonsku, ehm, vytvářejí velké zisky, na semináři před pár dny bylo zdůrazněno, že spotřeba v Japonsku je vyšší výrazně než v Číně, proto představuje tato země velké příležitosti pro Evropu a zároveň je důležité, že čím více budeme vyčkávat, tak tím více se bude Japonsku eh, zaměřovat na trans atlantické eh, partnerství. Nesměli bychom však eh, být naivní, protože si uvědomujeme eh, přístup i obavy některých sektorů, konkrétně automobilových, automobilového průmyslu. Musíme být skutečně neústupní a dosáhnout takové dohody, která bude přínosná pro EU. Chtěl bych zdůraznit následující podmínky. Za prvé, Eh, závazná revizní doložka, eh, která bude stanovit, že pokud během eh, v netaritních bariérách nedojde k pokroku, tak musí být vyjednávání pozastaveno. Dále otevřenost musí být skutečná, nikoli hypotetická. Netaritní bariéry a závazky v oblasti státních zakázek by měly být nad rámec cestovních map, měly být šířeji a a netarifní bariéry eh, musíme sle, z naší strany mohou být staženy jenom tehdy, pokud stáhnou Japonci své netarifní bariéry. Musíme mít zásadní ochranné doložky v našich dolohách, musíme chránit evropská geografická označení a samozřejmě pro, povědnávání musí proběhnout hodnocení dopadu. Eh, pro ty, kteří si žádají eh, platby eh, předem nebo zvláštní ústupky, musí, si musíme uvědomit, jak nutné je postupovat realisticky. Japonsko již ustoupilo vůči EU například regulatorní změny v biopotravinách, stanovování zón pro automobily eh, a také eh, vytvoření anglickojazyčného nástroje pro zadávání státních zakázek. Kromě toho zhruba 30 cestovních map bylo již schváleno eh, pro netarifní bariéry a pro zadávání státních zakázek. Otázka zní tedy, kolik ještě lze sjednat před tím, než vstoupíme v oficiální jednání. Vůbec ten požadavek o platbu předem byl vytvořen pro obstrukce v jednání. Ti, kteří nechtějí Eh, zahájit vyjednávání s Japonskem, eh, by měli zodpovědět na otázku, čeho se vlastně máme obávat protože máme dostatek zkušeností ve spolupráci s Mercosurem, mm, ASEANem a Radu pro spolupráci v zálivu, které nám ukazují, eh, že tato vyjednávání nebudou mít negativní dopad. Zatím indicie, které máme o vyjednávání s Japonskem, neukazují, že bychom měli toto jednání eh, pozastavit. To eh, také eh, vyplývá z diskusí se zástupci komise. Vážení kolegové, chci zdůraznit, že tuto dohodu o volném obchodu jako EU potřebujeme, ale musí to být dohoda kvalitní a doufám, že moje usnesení vám nabídne rámec, který vám pomůže těchto cílů dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Martine, jenom pro záznam. Jistě také víte, že před dvěma dny vystoupil pan Okada, vicepremiér Japonska, který oznámil, že japonský kabinet ministrů se rozhodl o přijetí eh, institucionální reformy, která bude zahrnovat řadu opatření i v ohledu na eh, snahu splnit zájmy EU. Tolik tedy eh, k rozhodnutí, která jsou přijímána v tomto ohledu. Nyní si vyslechneme zástupce dalších frakcí, nejprve EPP Daniel Kaspary. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu Kazachovi za skvělou práci. Musím ovšem říci, že eh, neustále mám trošičku problémy s touto dohodou o volném obchodu, protože jsem eh, přesvědčen, že výsledky toho scoping exercise jsou hezké, ale nejsou příliš ambiciozní. Na druhou stranu ovšem také vím, že tato dohoda o volném obchodu je logickou odpovědí na dohodu, kterou jsme uzavřeli v loňském roce. E, vidíme zde obrovské narušování obchodních toků a já bych byl proto velice rád, kdyby Evropská komise konečně mohla odpovědět na otázku, kterou e, slýcháme z různých stran a zazněla i na plénu, jak to uděláme například třeba s Tajvanem, který je ve stejném regionu, který v mnoha oblastech vyrábí stejné a prodává stejné produkty. A e, například, když máme už v platnosti dohodu s Koreou, teď jednáme s Japonskem a tím pádem bereme Tajvanu vítr z plachet, protože jim stěžujeme život. Já bych proto rád podpořil to, abychom uvažovali i o zlepšení obchodních vztahů s dalšími Eh, zeměmi daného regionu, abychom neupřednostňovali v rámci bilaterálních dohod některé konkrétní země. Já bych rád, aby se komise vyjádřila v tomto smyslu. Můžeme samozřejmě hovořit o eh, tom, jak to přesně uděláme. Já si každopádně myslím, že musíme eh, se takto chovat ještě i k jiným zemím, než jenom k Japonsku a k Jižní Koreji. Musíme jim usnadnit přístup k nám na trh. Pak k situaci Japonska. Já si myslím, že je úplně jiná než v případě Koreji. Když se podíváme na podílí na trh eh, zahraničních firm v Koreji eh, v letech před dohodou a po ní, tak zde vidíme jasnou indikaci, že v Koreji došlo k změně, k změně názoru spotřebitelů a že podíl eh, nekorejských produktů stoupl. Pokud vím, v Japonsku to tak není a nedá se to očekávat. Já upřímně pochybuji o tom, že Japonci jsou ochotni svůj trh otevřít. Proto bych chtěl komisi vyzvat k tomu, aby uskutečnila to, co, o čem už eh, dávno mluví, to znamená eh, to, že když nedojde k žádnému posunu, žádnému zlepšení, tak se ta jednání opustí. Já si myslím, že než ta jednání vůbec začnou, měli bychom si pro ně stanovit pevný harmonogram, protože momentálně jednáme o více než 12 eh, dohodách o volném obchodu, my to bereme na vědomí, uzavřeli jsme Kolumbii a Peru, uzavřeli jsme Střední Ameriku, ale máme neuvěřitelně mnoho do, takovýchto dohod, které už se táhnou roky a roky a roky bez jakéhokoliv pokroku a bez jakékoliv naděje na pokrok. A já si myslím, že nemůže být ani v našem zájmu, ani v zájmu Japonsku, aby se přesně tato dohoda s Japonskem takto dlouho táhla a nakonec k ničemu nebyla. Proto bych rád, aby komise, když je teď v našem výboru, nám jasně řekla, jak to harmonogramově bude, jak to bude s vybavením eh, personálními a finančními prostředky a jaký je realistický časový plán pro například příští kolo jednání a jaký je časový plán konečného závěru eh, Rád bych komisi podpořil, aby e, v případě japonské dohody vyvíjela velký trh. Není, nemá smysl otevírat náš trh pro Japonce, když Japonci nám svůj trh neotevřou. A to není pouze e, můj názor. To je realita na trhu. Tolik z vyjádření mé frakce. Děkuji za pozornost. Thank you, Anna Děkuji. Nyní Albert Lange. Děkuji vám, pane předsedo. E, ze všeho nejdříve děkuji za předložený návrh usnesení. Myslím si, že obsahuje velmi důležité prvky. E, není pochyb o tom, že v Japonsku máme obchodního partnera, e, který může zajistit velký objem e, každoročního obchodu. A už s nimi konec konců obchodujeme je to partner, který zakládá na stejných hodnotách jako Evropská unie a tím pádem je vhodné, abychom zde vyvinuli silné a intenzivní partnerství. A to z politických i hospodářských důvodů. Ovšem, eh, a pan kolega už na to upozornil, eh, je zde celá řada eh, necelních překážek, které trvale stěžují přístup na trh v Japonsku. A vidíme zde také to, že než budeme moci uzavřít jednoznačnou dohodu, musíme žádat, aby tyto necelní překážky byly eliminovány. A to je velmi komplexní téma. Já jsem přesvědčen o tom, že to nepůjde přes noc, že to bude trvat. Nicméně je nutné stanovit si přesný časový harmonogram, v rámci kterého se to odehraje. Tři příklady z automobilového sektoru, prosím. Téměř všichni naši obchodní partneři mají relevantní dohodu s OSN, ECE, eh, eh, e, pracovní skupina 29, takže není problém eh, zahájit vzájemné uznávání vozidel a e, dílů, náhradních dílů a příslušenství. Pouze Japonsko má tato pravidla pouze v minimální podobě. A e, ono by bylo snadné říci si, dobře, tak Japonsko teď prostě podepíše těch, já nevím, nějakých sto něco dohod o tom vzájemném uznávání technických standardů, u automobilů a dodávaných dílů a tím pádem eh, by eh, zmizela jedna eh, velmi důležitá necelní překážka, která brání našim firmám přistupovat na japonský trh. Tak to je jeden příklad. Nebo například je tu otázka zvýhodnění energeticky účinných vozidel. Včera Evropská komise za Evropskou unii potvrdila, že v roce 2020 eh, chceme dosáhnout hranice emisí CO2 95 gramů a tím potvořila v podstatě eh, testovací fáze a potvrdila tím i ty příslušné eh, pokrokové směry, které budou podporovány v této věci. V Japonsku to ale neplatí. Tam máme zvýhodnění, které se týká pouze testovacího cyklu Japonsko C08. A i zde by v podstatě bylo snadné říci, začneme uznávat evropskou legislativu a tím eh, v podstatě podpoříme eh, evropské subjekty, jejichž zboží bude nově na japonském trhu přípustné. A třetí příklad dosud máme tu situaci, že evropští výrobci nemají možnost eh, budovat eh, své eh, filiálky, případně výrobní závody v japonských městech. Samozřejmě to se dotýká mnoha sfér japonské státní zprávy, ať už centrální vlády nebo i regionální a městské samozprávy. A to je zkrátka nepřípustné, že sice se teoreticky na papíře otevře trh, ale v reálu se e, zavedou taková omezení, že nelze v Japonsku vybudovávat žádné automobilky, žádné montážní závody a nic jiného. Takže e, to vlastně není možné. Je potřeba, aby všechny ty sféry japonské státní zprávy vyslali řádný signál, aby umožnili reálný, skutečný přístup na trh evropským podnikům je potřeba jasně říci, že my máme jasnou představu o tom, co naše politicko-hospodářské partnerství má znamenat. Na druhou stranu potřebujeme mít a chceme mít jasný časový plán a chceme zejména odstraňovat necelní překážky a chceme to mít garantované. Děkuji vám za pozornost. Um, let's listen the commission. Vyslechneme si nyní Jana Zahradila. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, velmi stručně za EKR. Rozumím některým těmto výhradám, které zazněly z úst některých kolegů za jejich frakce. Nicméně jsem přesvědčen, že v našem zájmu je zahájit vyjednávání raději dříve než později. A myslím si, že během těchto vyjednávání se pak budou moci projednat všechny tyto výhrady i obavy. Jakožto parlament vždycky můžeme po zahájení vyjednávání eh, eh, jednání pozastavit a projednat situaci, pokud se ukáže, že Japonci třeba ne plní své závazky, můžeme vždycky dohodu zablokovat. Pokud nám bude přehložena, rozhodně nevidím relevantní důvody, proč vůbec jednání nezahájit. A měli bychom si také uvědomit, že v našem společném zájmu jednat, protože Japonsko má i jiné možnosti a nechceme se přece dostat do situace, kde bychom se sami nechali zahnat do kouta, kde nemáme možnost eh, získat jakýkoliv manevrovací prostor. A proto podporuji slova pana zpravodaje a to také odpovídá stanovisku naší frakce. Neměli bychom váhat a měli bychom zahájit skutečná vyjednávání, protože postupně budeme moci jednotlivé aspekty řešit. Děkuji. Děkuji za zelené, paní Andersdotter. Děkuji vám, pane předsedo. Zelení také vítají zahájení vyjednávání s Japonskem. Ale některé aspekty návrhu jsou matoucí, jako například e, obchodní dohoda bude plně závazná a tak dále, ale přece podle Vídeňské umluvy jsou všechna ustanovení v takových dohodách vždycky z definice závazná. Zvláště pokud jde o aspekty trvale udržitelného rozvoje a vypořádání sporu. A tady se dostáváme k problematice, která nás trápí, tedy závazný mechanismus pro řešení sporů znamená, že uznáte moc úřadu nebo subjektu, který existuje mimo v rámci demokratického režimu. Uvědomme si, že existují povinnosti, které mají signatářské státy, ale také máme systém smírčího řízení, který často nebývá součástí demokratického procesu a právě tyto arbitráže se používají spíše pro vztahy mezi podniky. Nebylo by lepší zmínit již existující orgán pro řešení sporů, jako například orgán v rámci VTO, to myslím, že by bylo plně dostačující. A také považuji za důležité, aby proběhlo druhé hodnocení hospodářských dopadů, a to dostatečně včas ještě předtím, než nastane čas podepsat dohodu. My bychom takové hodnocení dopadu velmi přivítali. Děkuji. Zdá se, že se nikdo další nehlásí. Dám slovo komisi. Antonio Parenti, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za příležitost odpovědět a reagovat na před usnesení eh, návrhu usnesení a na připomínky poslanců a politických frakcí. Obecně usnesení vítáme, vítáme jeho obsah. Uvědomujeme si význam těchto vyjednávání a také víme, že eh, Japonsko v tomto smyslu může být významný partner. Víme také, že EU vede řadu dalších obchodních jednání. Zda se situace v souvislosti s Japonskem změní. Je velice obtížné dát odpověď na tuto otázku ještě, než Máme před sebou e, konečný výsledek vyjednávání, ale pokud se podíváme na čísla, která jsou zatím k dispozici, například na základě hodnocení dopadu, který bude, které bude zveřejněno příští týden, jakmile bude zveřejněn návrh vyjednávací směrnice ze strany komise, tak ambiciozní dohoda s Japonskem může přinést výhody až do 1% HDP. E, zcela jistě právě toto může být jedním z nejlepších nástrojů, které se nám nabízejí pro posílení růstu a zaměstnanosti v Evropě. A rozhodně eh, nelze nesouhlasit s většinou poznámek v tom smyslu, že jednání budou složitá. Ano, budou složitá, budou náročná v tom smyslu, že budeme muset eh, opravdu usilovat o to, abychom dosáhli tak ambiciozní výsledek, jaký bychom si přáli. A také bych chtěl přivítat řadu těch připomínek vystoupení poslanců, která tady zazněla. V na, hlavní smysl eh, mandátu a toho scoping exercise spolu s Japonskem je dosažení paralelity mezi eh, odstraněním tarifních a netarifních bariér. Abych to přeformuloval, eh, rozhodně nechceme snižovat svou vlastní úroveň ochrany, pokud ji nesníží také Japonsko. A toto bude probíhat paralelně, to znamená, že nedojde ke snížení ochrany specifických sektorů v Evropě, pokud nevzniknou rovné podmínky také v Japonsku. A zcela jistě e, jsme, konkrétně komise je připravena pozastavit vyjednávání, pokud Japonsko své závazky nebude plnit. No, žádali jste o časový harmonogram, tedy jeden rok po zahájení vyjednávání. Budeme tedy velice důkladně monitorovat průběh jednání a to proběhne v koordinaci všech institucí. Budeme monitorovat závazky na straně Japonska v rámci Scoping Exercise, abychom ověřili, zda své závazky Japonsko plní a pokud tomu tak nebude, tak komise podnikne náležité kroky. Rozhodně nejdeme k vyjednávání s prázdnýma rukama a ale zároveň chceme využít jak ofenzivních, tak defenzivních nástrojů, tak aby výsledek, o nějž usilujeme, eh, skutečně přišel a aby se nám podařilo opravdu dosáhnout toho ambiciozního výsledku, který bude ve prospěch Evropanů. A k těm konkrétním podnětům a otázkám vytvoření jasného harmonogramu pro rušení netarifních bariér. Ano, to bude součástí těch obchodních jednání. Je velice obtížné to definovat předem. Scoping exercise, které považujeme za tu nejnáročnější část, alespoň pro nás, pro Evropskou komisi, nám dá základ pro další práci a na něm budeme moci během jednání dál stavět, abychom získali opravdu jasný harmonogram. A jak jsem už zmínil, toto bude probíhat paralelně e, s následným rušením tarifů. Budeme hovořit o rozpočtových pobídkách, což je novinka e, pro dohodu o volném obchodu, konkrétně u automobilů. A tady bude zvláštní e, závazek a to bude zakomponováno také ve scoping exercise vznikne závazek, jehož část již Japonsko splnilo, tedy o umožnění e, distribuce pro stavební povolení v některých oblastech Japonska, tak aby se tam mohly stavět továrny a montovny. A legitimní obava Japonska, stejně tak jako legitimní obava Evropy, je, aby formou mezinárodní dohody nebylo narušeno to, co spadá pod pravomoc ústavních orgánů. Uvědome si, že máme takové požadavky i v Evropě a rozhodně si nepřejeme, abychom tyto základní normy modifikovali formou mezinárodní dohody. A řešení sporu a možnost Ehm, řešit spory v rámci VTO. Technicky by to bylo velmi komplikované, ne-li nemožné, eh, protože jde o jiný typ dohod. A myslím, že jde především o navýšení transparentnosti systému řešení sporů. To je jasné. Eh, a je to logická obava EU eh, e a Evropské komise a samozřejmě to bude zapracováno. A pokud jde o veškerou politiku Evropské komise, já nejsem komisař, proto se nemohu vyjadřovat naprosto ke všemu, ale k Tajvanu jenom zmíním jednu věc. Máme velmi dobré bilaterální vztahy s čínským Taipei eh, na základě pracovní skupiny, která dosahuje jasných výsledků a vytvářejí se základní kameny pro podporu další spolupráce do budoucna. Děkuji mnohokrát, říká předseda tímto. Ehm, na závěr dám slovo panu zpravodaji Martinu Kazakovi. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem kolegům za připomínky. Děkuji koordinátorům, děkuji komisi také za hodnocení vašich očekávání jednání s Japonskem, sdílím eh, vaše hodnocení i obavy do velké míry, ale jsem přesvědčen o tom, že právě tato dohoda bude velmi prospěšná pro Evropu, především v dobách celosvětové hospodářské krize, a Evropská unie, jakožto celosvětový hospodářský hráč, by zcela jistě měla jednat eh, s třetím státem, který je velmocí. A ačkoliv nás čekají určité obtíže, uvědomme si, že kdykoliv eh, evropská společnost se rozhodne v Japonsku působit, my jsme to viděli během delegace eh, v Japonsku, že řada evropských společností v Japonsku působí s velkým úspěchem, vytváří zisk a v Japonsku se jí daří. Eh, proto veškeré otázky, které zde zazněly, eh, jsou důležité. Důležitý je jasný harmonogram takových jednání, abychom překonali jak tarifní, tak netarifní bariéry to je nezbytné a je to také zřejmé. A mělo by to být také zřejmé se závazky na obou stranách. A právě proto v usnesení trváme na zvláštní revizní doložce a s touto doložkou budeme moci periodicky ověřovat, zda se plní závazky na obou stranách a s cestovní mapou se nám podaří těchto cílů dosáhnout. Rozumím tomu, že jde o citlivé téma pro některá odvětví, konkrétně pro automobilový průmysl. V tomto smyslu souhlasím s panem Langem, s panem Kasparim. Můžeme uvažovat o doplnění odstavce, který by se zaměřoval na specifické aspekty, eh, konkrétně pro oblast automobilového průmyslu, tak abychom nabídli dodatečné pojistky, že se skutečně závazky budou plnit. Jak víme, před dvěma dny skupina EPP uspořádala seminář s podnikateli věnovaný tomuto jednání. A jak víme, tak zástupci eh, evropských společností se vyjadřovali pro takovou dohodu s výjimkou zástupců automobilových společností a na závěr, vážení kolegové, zmíním tolik, že právě toto je doba, kdyby Evropská unie měla dát příležitost pro vznik komplexní dohody pro evropské občany, pro podnikatele v Evropě, se všemi příležitostmi, které si Evropa zaslouží. Děkuji. Thank you for this lively debate. Děkuji za tuto živou diskusi. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. září v 18 hodin. Takže já bohužel tady nebudu moci zůstat až do konce dnešní schůze, takže mě bude muset zastoupit eh, eh, někdo mm, se před stolem, nicméně jsem zpravodajem ve dvou eh, věcech a tak bych chtěl poprosit, jestli bychom je mohli přesunout tak, abych je mohl prezentovat před svým odchodem. Jsou proti tomu nějaké námitky? Souhlasíte s tím, kolegové? Dobrá, děkuji. Takže se dostáváme bodům 34 a 35 oni spolu souvisejí. Je to změna koncesí e, mezi EU, Brazílií a Thajskem a, ta, a provádění dohod e, tě, tedy těchto dohod. V červnu Unie uzavřela dohodu s Tajskem a s Brazílií ohledně změn koncesí u zpracovaného drůbežího masa eh, podle článku 28 eh, GATU z roku 94 eh, týkající se negativních případných dopadů na drubežářský průmysl v Evropě. Byla snaha případě dovozu i vývozu, aby se překonala, eh, překonaly rozdíly eh, v ochraně a eh, zamezení importu laciného masa do, 7, do výše 57 se snížením clem. Takže komise jednala paralelně s Brazílií a Tajskem tý, e, s prosazováním tedy příslušných zájmů v rámci tarifních dohod. Evropský parlament se má vyjádřit k těmto dohodám, a tedy schválit je a, a také e, z, má projednat změnu e, prováděcích dohod. Já nevidím důvod. Eh, proč, nevidím, proč nesouhlasit, protože eh, toto řeší problémy, na které se naráží ve stávající situaci. Čili je to vyvážený návrh na straně jedné, je potřeba zru ochrany eh, a zamezit obcházení tarifních Eh, opatření při dovozu drůbežího masa a současně naši partneři mají být náležitě eh, kompenzováni v, v oblasti tarifních kvot. Takže eh, v rámci systému VTO bude zachována vzájemně výhodná úroveň koncesí. Já jsem já už tedy se k tomu vyjádřil, řekl jsem své stanovisko, já předložím návrh zprávy, ale rád bych také slyšel vaše názory k této otázce a jsem si si, protože mám samozřejmě zájem zohlednit především názory e, výboru a nejenom své vlastní EPP. Děkuji, pane předsedo. Správně jste upozornil na ty dva body 34 a 35, které mají podobnou povahu. Jedná se o aktualizaci a, a zlepšení tedy těchto dvou nástrojů, které eh, by měly zamezit zneužívání eh, eh, dovozcům drůbežího masa do Evropské unie a oba tyto, tedy případy ehm, zlepšení legislativy vyžadují eh, souhlas parlamentu, bod 35 se týká zlepšení legislativy ohledně tarifů a statistik a za naší frakci bych mohl jedině eh, dát podporu vašim závěrům. Děkuji. K této věci eh, komise, John Clark. Máte slovo. Děkuji, já budu velmi stručný. Plně podporujeme vaše připomínky i závěry. Jak kolega tady právě říkal, jedná se o dva nástroje. Je to výsledek jednání z Brazílie a Thajskem o obchodování s drůbežím masem a naří, eh, prováděcí Eh, nařízení k těmto dohodám eh, ohledně eh, sazeb, tarifního sazebníku. VTO umožňuje členským státům zvyšovat tarify na ochranu před E, některými případy vozu, což je tady ten případ, ale my když tak činíme, tak také žádáme VTO, aby jednalo s těmi nejzasaženějšími vývo- vývozními státy, aby se navrátila jaksi rovnováha e, do oblasti koncesí a tedy takové je tedy pozadí našich jednání s Brazílií a Tajskem. My navrhujeme navýšení sazeb na drůbeží maso, a současně e, jsme vázáni v rámci VTO povinností tedy nabídnout koncese těm nejvíce zasaženým státům, což je Brazílie a Thajsko. Čili je to především technická rutinní záležitost v rámci VTO, ale vyžaduje si e, souhlas parlamentu, takže proto je to tady předloženo. Děkuji. Návrh zprávy bude projednaný 17. a 18. září na další schůzi. A tím já eh, odcházím vlastně, to je moje konec mé přítomnosti tady před letní přestávkou a přeji vám příjemnou dovolenou. Děkuji. A dovolte mi, abych požádal Berta Langeho, aby eh, předsedal eh, schůzi po mém odchodu. Naschledanou. So, have a good time. 32, item 32. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tak vážení kolegové a kolegyně, já tady budu předsedat pozbytek schůze bod 32 Financování obchodu a investování malých a středních podniků v EU, snadnější přístup k úvěru na podporu internacionalizace. Dám slovo panu zpravodaji, panu Zahradilovi. Děkuji vám, pane předsedo. A já budu hovořit svým eh, mateřským jazykem, tak si prosím nasaďte sluchátka. Tak, vážení kolegové, vážené kolegyně, ten název eh, té navrhované zprávy už sám o sobě charakterizuje, o čem je, o přístupu malých a středních podniků eh, k úvěrům při jejich působení na trzích mimo Evropskou unii. A já bych pro začátek se chtěl vyhnout eh, terminologické diskuzi o tom, eh, co to vlastně je malý a střední podnik, protože už jsme ji tady jednou zažili. Malý a střední podnik, tedy podle toho, jak tomu rozumíme eh, v Evropské unii, je eh, subjekt, který není součástí žádného nadnárodního eh, řetězce nebo nějaké velké společnosti, má méně než 250 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur. Je to samozřejmě velmi arbitrární charakteristika, ale pro naše účely použitelná a je jasné, že i v této skupině se nacházejí různé kategorie podniků. Eh, můžeme třeba eh, mluvit i o microenterprises, což jsou skutečně eh, podniky, které mají jenom několik desítek, možná dokonce jenom několik málo jednotlivých zaměstnanců. Ale Eh, pro charakteristiku, kterou já používám v té zprávě, eh, to, co jsem řekl, eh, postačuje. Takových malých a středních podniků je podle Evropské komise uvnitř Evropské unie, tedy na jejím vnitřním trhu, zhruba 23 milionů. Je tam zaměstnáno zhruba 75 všech zaměstnanců soukromého sektoru a také tam vzniká asi 80 všech nových pracovních míst. Přesto překvapivě eh, jenom 25 těchto malých a středních podniků operuje mimo eh, území státu, eh, kde vznikly nebo kde jsou zaregistrovány a dokonce jenom 13 těch malých a středních podniků operuje mimo území Evropské unie, mimo jednotný vnitřní trh, prostě na nějakém jiném trhu. Což samozřejmě Eh, vznáší otázku, eh, proč tomu tak je a jestli nemůžeme na pomoci eh, tomu, aby se tato statistika zlepšila, protože celkem logicky vycházím z předpokladu, že když dojde k lepší a větší internacionalizaci malých a středních podniků, pomůže to samozřejmě i evropské ekonomice. Jde o to, že v zásadě Eh, ten nedostatek eh, nebo malá účast eh, malých a středních podniků Evropské unie na mimoevropských trzích je způsobena dvěma faktory. Jeden je nedostatek informací, druhý je samozřejmě nedostatek kapitálu. Já bych se chtěl vyhnout tomu, abychom tady vytvářeli nějaké úplně nové Eh, byrokratické formální struktury eh, za účelem podpory malých a středních podniků. Eh, na druhou stranu je dobré si uvědomit, že to, co máme teď v tuto chvíli, eh, tak asi nestačí. Musíme umět zajistit eh, soustředování informací, které jsou pro malé a střední podniky použitelné, tedy informací o těch mimoevropských trzích, ze kterých eh, budou moci vycházet a které jim napomohou v orientaci, kam směrovat a jakým způsobem spravovat svůj biznis ale hlavně bychom jim měli na pomoci k lepšímu eh, přístupu eh, ke kapitálu. Eh, já musím říci, že existuje samozřejmě celá řada nejrůznějších programů, která tuto problematiku Eh, alespoň částečně pokrývá. Eh, měli jsme tady různé evropské finanční instrumenty, měli jsme tady Competitiveness and Innovation Framework Program, měli jsme tady nebo máme tady finanční iniciativy Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu, máme tady různá opatření ve prospěch malých a středních podniků eh, pod fondy přímo z evropského rozpočtu ale e, žádný z těchto nástrojů se přímo netýká možného působení nebo podpory malých a středních podniků v mezinárodním obchodě, e, tedy jejich působení na trzích e, mimo Evropskou unii v třetích zemích nebo investic tamtéž. A to je opravdu zajímavé, to je pozoruhodné, Eh, protože eh, obchodní politika, investiční politika eh, je exkluzivní kompetencí Evropské unie. Tady je to naprosto bez jakýchkoliv diskuzí a proto by bylo dobré, kdyby tomu odpovídala i zpráva této politiky na unijní úrovni. Já tedy navrhuji Eh, komisi, eh, aby se eh, zamyslela nad tím, jestli by nestálo za to vytvořit nějaký speciální instrument na podporu exportu a importu ve prospěch malých a středních podniků, který je tam nazván EU Exim. A ten by samozřejmě vycházel z existujících schémat, která už existují v jednotlivých členských státech Evropské unie, kde mimochodem Eh, různá schémata na podporu exportu a na podporu specificky malých a středních podniků eh, existují. Eh, takže to, je, to jsou schémata, ze kterých bychom mohli výjít, kterými bychom se mohli inspirovat. Je tam dále uveden seznam těch možných služeb, které by takový nový subjekt mohl malým a středním podnikům poskytovat. A ten je možno samozřejmě na základě diskuze rozšiřovat nebo zužovat Eh, podle toho, jak se k tomu kolegové a jednotlivé politické skupiny eh, vyjádří. Eh, abych tu zprávu tady nepředčítal slovo od slova a větu od věty, protože to můžete učinit sami, tak bych tady s tou její stručnou charakteristikou skončil. Chci pouze zdůraznit na závěr, že jde skutečně o to, abychom v současné nelehké době evropské ekonomice pomohli, abychom si uvědomili, že malé a střední podniky do značné míry eh, tvoří její páteř a tvoří poměrně velký podíl evropské ekonomiky a abychom si uvědomili to, co jsem řekl na začátku, že jejich aktivita na mimoevropských trzích je z objektivních důvodů omezená, že jsou tady překážky, které můžeme na pomoci odstranit a že bychom se měli pokusit to eh, v mezích a v rámci našich možností eh, udělat. To je pro začátek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Těším se na příspěvky od kolegyň a od kolegů. Jsem samozřejmě otevřený všem konstruktivním poznámkám, návrhům, změnám a doufám, že se společně dobereme takového výsledku, který bude přijatelný pro všechny a který nám umožní eh, takovou zprávu schválit jak tady na výboru, tak potom později na plénu. Takže vám děkuji pro začátek eh, za pozornost a odevzdávám slovo zpět panu předsedajícímu. Ganz herzlichen Dank, Herr. Děkujeme mnohokrát, pane zpravodaji. Teď dostanou slovo stínoví zpravodajové. Eh, paní Samora jako první. Děkuji, pane předsedo. Jako stínová zpravodajka bych chtěla vyslovit pár komentářů. Domnívám se, že musíme jasně vzít v úvahu, že je potřeba maximálně využít zkušenosti členských států v jejich politice podpory malých a středních podniků. Také musíme udělat maximum pro to, aby každá eh, akce na podporu malých a středních podniků na úrovni Unie doplňovala již existující opatření, čili neměli bychom eh, vytvářet nástroj, který by se překrýval s jinými a měli bychom zajistit koordinaci programů maximální, maximálně operativní efektivní. V rámci politiky na podporu malých a středních podniků bychom měli především posílit již existující politiky na všech úrovních. Přidaná hodnota evropské politiky s monitorování a podpory malých a středních podniků, podpory osvědčené praxe by byla dobrá věc, to by skutečně bylo přínosné. Další dvě stručné poznámky. Vážná ekonomická a finanční krize eh, zhoršila situaci pomoci v oblasti financování malých podniků, jak v jejich běžném provozu, tak v oblasti investic. Proto, aby se obnovily možnosti financování a s novými zdroji, bylo by, eh, byl, to by eh, jaksi velice přispělo k eh, tomu, aby se podniky dostaly z krize a mohly podnikat na mezinárodní úrovni. Je zcela jasné, že investování do malých a středních podniků by znamenalo vytváření také kvalitních pracovních příležitostí. Nesmíme zapomenout, že eh, třetí trhy mají velký ekonomický potenciál a proto by bylo dobré, aby tam rozšířili malé a střední a mikropodniky své aktivity. Musíme věnovat větší pozornost možnosti malých a středních podniků rozvíjet se především na jednotném trhu. A poté jsem jaksi dále k dispozici zpravodaje, abychom o tom mohli na tom dál pracovat. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. E, za socialisty a demokraty tady stínovou zpravodajku nemáme. Dovolte mě proto několik stručných poznámek. Já si myslím, že musíme zvážit i to, zda eh, by nemohla hrát eh, větší roli i velvyslanectví EU, protože ta by se mohla dobře postarat, byl, mohla by být i dobrými partnery pro malé a středně, velký, pod, středně velké podniky, tím způsobem, že mohou pomáhat navazovat kontakty a mohou pomoci řešit obtíže související s byrokracií eh, v našich partnerských zemích. Mohou tedy hrát celkově roli aktivnější ve smyslu zastupování Evropské unie pro malé a středně velké podniky. To bych si dovedl eh, velice dobře představit. Možná by to pan zpravodaj mohl zahrnout do eh, dokumentu, který připraví. Tak a teď dostanou slovo další poslanci, nejprve pan Murphy. normally this committee goes through the uh, Promiňte, pane předsedo, nemohli bychom nejprve zvládnout všechny koordinátory politických skupin? Dobrá, tak tedy stínový, tak tedy stínový zpravodajové. Eh, my to eh, tak děláme běžně, ale u zpráv jde o stínové zpravodaje a vy, pane kolego, nejste eh, nahlášen jako stínový zpravodaj. A tím pádem jsem probral nejprve stínové zpravodaje, které jsou ovedeny oficiálně, a poté budou na řadě další členové výboru. Nezlobte se, pane předsedo. To jsem nechtěl říct, nebo respektive na to jsem se neptal. Má otázka je, tato. Já jsem si myslel, že nejprve budou hovořit koordinátoři a poté členové výboru. Ale vy jste předseda, dělejte si, co chcete, že ano? To, je, to, je to takový neortodoxní nový způsob a e, svět kolem nás je zajímavý a neustále se vyvíjí. E, ne, promiňte, pane kolego, ten způsob není nový. My máme pevně stanovené pořadí u zpráv. Nejprve dostane slovo zpravodaj, pak stínový zpravodajové z vaší frakce nemám žádnou indikaci, že máte být stínovým zpravodajem. Hm? Takže pakliže jste stínový zpravodaj, dejte mi to písemně, pak budete dostávat slovo v pořadí tak, jak politické frakce jdou po sobě. Dnes jsem dostal pouze dvě upozornění na stínové zpravodaje. Eh, to byla paní Samora a paní Balcány. A ti dostali, ty dostali, dámy dostali slovo jako první. A teď dostanou slovo všichni, kdo se hlásí. Samozřejmě ovšem eh, i vy dostanete slovo, pakliže o ně požádáte, nicméně, jak jsem řekl, první, kdo dostane slovo, kdo požádal o slovo, ne jako stínový zpravodaj, je pan Murphy. Vás si, pane kolego, samozřejmě píši. Thank you very much, Bernd. Děkuji. A mm, děkuji, že jsem a těším se na svoji řečnickou dobu. Eh, Situace v řadě zemí je opravdu strašná, co se týče malých podniků. V Irsku v posledním roce každý den zkrachovalo asi pět podniků a byly to především malé podniky a my musíme uznat, že Eh, ten důvod není nedostatečná internacionalizace malých a středních podniků, ale je to, že neměli přístup k úvěrům právě pro tu internacionalizaci, ale hlavně to bylo eh, způsobeno eh, propadem spotřeby o 50% v řadě zemí a důsledek škrtů a řešení krize podle našich představitelů jsou ještě více, ještě více škrtů, což zase zhorší situaci pro lidi, pro spotřebitele a povede k ještě hlubší krizi pro malé podniky. A druhý faktor, který je velice důležitý, souhlasím, je právě nedostatek přístupu k úvěrům. Nejenom kvůli internacionalizaci, ale kvůli ničemu. Prostě malé a střední podniky nemají k dispozici žádné úvěry a e, to je dusí. A a to je důsledek soukromého bankovního systému, který je plný peněz, to jsou desítky miliard eur, eh, tr, tr, eh, triliony eh, do LTRO a podobně, ale malým podnikům na rozvoj ekonomiky a podobně žádné peníze nedávají, usilují o co největší návratnost buď eh, atakují eh, celé jaksi měny na trhu, nebo to vrací zpátky do bankovního systému a je vidět, že je potřeba mít veřejnoprávní bankovní sektor pod demokratickou kontrolou a podobně. Ale řešení krize prostě není internacionalizace ve světové ekonomice, která má taky svou krizi. Může to mít malý vliv, ale eh, je to hlavně důsledek politiky škrtů. A eh, co se týče konkrétní otázky eh, nástroje na podporu dovozu a vývozu, já, jako je, to, je tu konkrétní návrh, že pokud by tady existoval takový nástroj, pak by měly existovat nějaké podmínky přístupu, aby nedocházelo, a za podmínky tedy, že nebude docházet k vymístění výroby mimo Evropskou unii, čímž by zase se vyvíjel tlak na pokles eh, mest a Ehm, takže by eh, se eh, by docházelo k expanzi v zahraničí nejenom tedy na trzích, ale také co se týče pracovních příležitostí. Děkuji, paní Andersdotter. Um, thank you, Chairman. Uh, I think... Děkuji, pane předsedo. Naše politická frakce eh, se shodla včera na tom, že já budu stínovou Eh, zpravodajkou. Nyní tedy jste o tom informováni a omlouvám se, že to tedy říkáme pozdě. Obecně zelení si myslí, že je potřeba být opatrní, co se týče mezinárodních aktivit mezi, a internacionalizace malých podniků, protože internacionalizace je nákladná, vyžaduje eh, lidské zdroje, vyžaduje jaksi další eh, věci. Mnoho malých podniků investuje do internacionalizace eh, mnoho peněz, ale jsou neúspěšní. A co se týče ovšem této zprávy, Eh, dvě eh, poznámky týkající se konkurenceschopnosti eh, právě Winkler je třeba také vzít v úvahu. Jednak se týká o to, toho, že je potřeba pomoci malým a středním podnikům které se chtějí internacionalizovat, zajistit jim ochranu před eh, nekalými opatřeními ze strany partnerských států a je třeba tedy zlepšit ty, ty ochranné nástroje pro to, aby malé a střední podniky eh, se mohli snáze seznámit třeba s nekalými praktikami partnerů a podobně. Děkuji. Pan Atmos, eh, Děkuji. Ze všeho nejdříve bych rád, pokud mohu, pogratuloval panu Spravadojovi k eh, tomu, že vyzdvihl tento velmi důležitý sektor na výsluní pozornosti našeho výboru. Je naprosto klíčové to, co říkáte v druhém odstavci. To znamená, že malé a střední podniky představují 75 zamě- eh, míst v soukromém sektoru a za posledních pět let generovaly asi 80 všech nových zaměstnání. Eh, faktem je, že malé a střední podniky nesledují ekonomiku, oni ji určují. A mě už léta fascinuje, že eh, politická levice Eh, tím tedy nemyslím teď pana Murphyho, ale ta stará, tradiční levice, je vždy posedlá tím, že podporuje velké eh, tradiční podniky. Například dnes eh, ráno jsem četl, že Porsche přichází o 200 milionů euro ročně. Pardon, ne Porsche, Peugeot. A odpověď na to je, že se ve Francii připravuje záchranný balík pro tuto automobilku, což jsou peníze, které by se jinak využily na stimulaci jiných součástí ekonomiky, které jsou daleko perspektivnější. Ono eh, je takovým převládajícím názorem eh, středně pravého politického křídla, eh, že jsme proti znárodňování, proti znárodňování bank. E, ovšem, e, pan Murphy má pravdu, a já jsem s ním dnes souhlasil v daleko větší míře než obvykle, e, má pravdu v tom, že finanční krize vedla k vyschnutí pramenů úvěrů a zejména se to týká úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům. A on Oni existují příklady nějakých vládami sponzorovaných úvěrů, eh, které vyloženě cílí na malé a střední podniky. Všem, eh, co je tak trošku problematické s touto zprávou, eh, to je ten koncept, že pakliže toto akceptujeme jako uvážení hodný návrh, je to takové hodně kostrbaté, jak se dostaneme z této premisy na to, že by to měla dělat všechno na úrovni EU komise. Eh, je to tady na začátku jednoho odstavce, kdy se hovoří o tom, že, eh, a bohužel ten překlad je takový zvláštní, eh, že by to mělo mít rozpočet 2,5 miliard euro, což by se mělo využít Ovšem to není jasné, jestli to je naplánovaný rozpočet, nebo eh, rozpočet, o který se žádalo, nebo rozpočet, který to má, nebo jestli je to jenom zbožné přání. Ale eh, ještě důležitější věc je to, že sama myšlenka, že budeme mít iniciativu tohoto druhu a bude ji provádět eh, komise, nedává vůbec smysl, protože by to bylo strašně, strašně neúsporné. Pan Zahradil je z České republiky, což je velice úspěšná ekonomika, je to velice úspěšný stát. A já nevím, jestli ten nápad je ten, že nějaký podnik z České republiky si nějak přijede do Bruselu, zkusí získat pozornost nějakých úředníků komise, kteří mají nějakých deset týdnů dovolené ročně, eh, zatímco eh, malé a středně velké podniky si nepamatují, že by za posledních deset let měli dva týdny dovolené, že ano. Takže já si myslím, že to je hodně nepřiměřené. Já si myslím, že by bylo daleko lepší, kdyby to fungovalo na národní úrovni. A ještě jednu věc mi dovolte říci. Eh, hovoří se o Eh, tom, že obchod i zahraniční investice jsou exkluzivní kompetence Evropské unie a že to prý je derivováno z Lisabonské smlouvy. Ovšem eh, o té systematicky říkáme, že nemá vůbec žád, že vůbec není demokraticky legitimní a to zejména ve Velké Británii, kde liberální demokraté ze všech lidí, kteří to mohli být, slíbili, že bude referendum a pak to zase popřeli. A eh, klidně, paní Bír, to říkejte, eh, je to velmi trapná věc. A jenom eh, tak mimochodem, pane předsedo, ještě jednu poznámku mi dovolte. A to je tedy to, že eh, vzhledem k tomu, že teď máme tento nový způsob vyzývání mluvčích ke slovu, já bych rád řekl, že eh, má frakce zastoupená mnou bude mě mít jako stínového zpravodaje u všech zpráv. Děkuji vám, říká pan předseda, my to bereme na vědomí, ale není to no, žádný nový postup. Tak, eh, teď máme ještě zhruba 10 minut eh, na tuto zprávu a teď bych tedy dal rád slovo komisi. Eh, a prosím, eh, buďte struční, máme objednané hosty z ILO, Mezinárodní organizace práce, a nebylo by vhodné ty lidi, kteří přijeli z takové dálky, nechat dlouho čekat. Takže teď má slovo komise, eh, protože už nemám žádné další žádosti od žádných stínových zpravodajů ani žádných dalších poslanců. Pan Leomunides. Thank you, Mr. Chairman, for giving the opportunity. Děkuji, pane předsedo, za příležitost hovořit komisi. Je to velice důležité téma a velmi komplikované téma. Sdílíme ehm, analýzy, které tady zazněly v rozpravě o tom, jaké další přínosy by měla internacionalizace malých a středních podniků v Evropě, nejenom v rostoucí aktivitě a růstu, ale také E, díky inovacím, inovačním kapacitám e, a samozřejmě také zvýšení produktivity. E, sdílíme také obavy, které tu zazněly, především v souvislosti s tím, že dnes existují velké finanční mezery, nedostatky a je proto stále těžší pro malé a střední podniky financovat vývozní činnost. Existují vnitrostátní programy, ať už veřejnoprávní nebo soukromé eh, nástroje pro usnadnění vývozu, ale víme také, že soukromé banky eh, se právě z tohoto sektoru postupně stahují. Když si klademe otázku, co lze udělat, podporným službám, například eh, poradenství a poskytování informací, eh, probíhá mapování. My eh, v současné době jsme teprve ve fázi kontrahování pro mapování situace a výsledkem těchto kroků by mělo být v první polovině příštího roku získání důkladné analýzy o tom, jak situace v jednotlivých eh, zemích vypadá, jaké synergie by bylo možné využít, kde se například služby překrývají a kde jsou naopak nedostatky, kde chybí. A na základě toho zjistíme, co lze udělat, eh, pokud jde o úvěry. Řekl bych asi tolik, že oba existující finanční nástroje, mm, ty navrhované pro další víceletý finanční rámec, umožňují financovat eh, exportní činnost malých a středních podniků. Toto všechno eh, už ošetřené je. Nemáme sice specifický nástroj pro tuto problematiku, ale ta problematika tam je ošetřená. Finanční prostředníci by mohli pak vytvářet specifická portfolia pro vývozní činnost tak jak si například například vytvořili nástroje pro eh, ekologické inovace a podobně, tak si myslím, že mohou postupovat i v tomto případě. Jsme samozřejmě připraveni diskutovat a pomáhat panu zpravodaj také v hledání dalších možností a proveditelnosti těch návrhů, které předkládá a dalších kroků, které lze v této oblasti podniknout tuto příležitost vítáme a e, velmi se na zprávu těšíme. E, otázka zní v souvislosti s těmi dvěma a půl miliardami. E, je tam návrh toto zařadit do dalšího víceletého finančního programu nebo programu pro konkurenceschopnost malých podniků. Těch 2,5 miliardy musíme říct, že 58% se týká finančních nástrojů, to znamená, to jsou finanční prostředky, které nepřímo jdou na malé a střední podniky a dalších 17 představuje eh, European Enterprise Network, sítě evropských podniků. To znamená, že to jsou služby a finance, které už malým podnikům dostupné jsou. Děkuji. Na závěr opět pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám všem za hodnotné připomínky. V neposlední řadě děkuji také vám za poznámku o možné úloze ESVČ, což by mohlo být velmi zajímavé. Jenom několik poznámek. Paní Dartmouth, pan Dartmouth eh, eh, zmínil, já jsem eh, proto to nehlasoval v tomto parlamentu, máme to však a měli bychom to respektovat tedy podle právě této smlouvy, Lisabonské smlouvy, mají eh, evropské instituce výručné kompetence v oblasti obchodu. Co tedy dělat? To, co děláme, není nepřirozené, nelze, eh, nejzachází to proti eh, situaci v jednotlivých členských států. Je to pouze doplňková aktivita, která by měla pomáhat, usnadňovat a připravovat cestu k úvěrům pro malé a střední podniky. Rozhodně nechceme žádný malý a střední podnik nutit k internacionalizaci, pokud si to nepřeje. Pouze chceme vytvářet nástroje, které by mohly být na pomoci, eh, pokud si je někdo bude přát využít. To je vše v tomto smyslu a myslím si, že po tomto prvním kole výměny názoru eh, jsme připraveni dosáhnout skutečně dobrých, hmatatelných výsledků. Těším se na úzkou spolupráci s vámi a další uh, diskuse. Děkuji. Diskuzion. Děkuji mnohokrát. Eh, příští další výměna názoru proběhne 3. září. Než se dostaneme k dalšímu bodu na pořadu jednání, rád bych vám sdělil, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů pro e, zprávu Jean-Luca Susty, pokud jde o vypisování veřejných zakázek, je 27. července v 18.00. A e, druhá zpráva o směrnici o koncesích e, tu necháme zatím otevřenou, protože e, se řeklo, že zatím nevíme, jestli dojdeme k nějakému závěru. E, rozhodneme o tom až v září. Tak. A teď tedy e, vítám hosty z Mezinárodní organizace práce. Jsem velice rád, že může proběhnout tato výměna názoru na téma aktuální situace v oblasti provádění pracovních norem s Mezinárodní organizací práce. Jsem velice rád zde, vítám paní Karin Curtis, zástupci ředitele a, a je tu dále Rudy Delák, který je šéf bruselské kanceláře. A jako první dostane slovo paní Curtis. Prosím. Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedající. Jsem tady velmi ráda, že si s vámi mohu vyměnit informace o e, pracovně právní problematice. Mezinárodní organizace práce si váží příležitosti spolupracovat s celou řadou institucí EU pro podporu dobrých pracovních podmínek na celém světě. Toto se stává stále aktuálnějším ve světle eh, z nově ustavovaných dohod o volném obchodu, které by měly také účinně implementovat základní pracovní podmínky a také v této souvislosti cíle Mezinárodní organizace práce a i v předvečer eh, realizace nového obecného systému preferencí. Toto spadá pod Eh, pravomoc eh, složitých postupů v rámci MOP, včetně revizí, zkoumání, šetření ze strany nezávislých expertů, ale také ze strany našich orgánů. Vize, kterou MOP může nabídnout, eh, by měla být základním bodem pro hodnocení pokroku, přínosu k dobrým pracovním podmínkám Ehm, tady může MOP sdílet hlavní cíle a výsledky hodnocení nezávislých expertů ve složitých a kontroverzních situacích s tím, že se také eh, hodnotí jednotlivé výsledky na tripartitních fórech MOP. Tady můžeme hodnotit, kde došlo k pokroku a to i v oblastech, kde zatím nás čeká ještě dlouhá cesta ku předu. Mezinárodní organizace práce může poskytnout také technickou pomoc a e, poradenství, aby bylo možné dosáhnout nápravy přímo v terénu. Věnujeme se tedy konkrétně několik, některým zemím a sledujeme jejich pokrok. Dohoda obchodu s Kolumbií zdůrazňuje význam zavádění základních pracovně právních no-, norem eh, v právním rámci i v praxi přijímá se řada kroků, například z hlediska úmluvy o svobodě schromažďování. Eh, již dohoda z února 2011 zdůraznila nutnost pocílit sociální dialog, bojovat proti násilí a beztrestnosti, eh, v praxi zavádět svobodu schromažďování a posilovat pracovně právní inspekce. Byly přijaty kroky pro posílení pracovně právních inspektorátů eh, a také možnost řešení sporu v rámci mezinárodní organizace práce a veřejný ochránce práv této souvislosti také se zaměřuje na šetření eh, trestných činů zaměřených eh, na odboráře eh, a mm, tady se ukazuje, že došlo k velkému pokroku právě v této oblasti. Dozorový orgán sleduje i nadále eh, úsilí, mm, které vedou předáci odborových organizací a případné spory, které jsou proti nim vedeny. Zároveň zdůrazňujeme nutnost posílit kapacitu eh, zainteresovaných subjektů dodržovat mezinárodní eh, pravidla pro pracovní podmínky. Tento projekt obsahuje konkrétní cíle pro posílení ochranných eh, opatření, veřejné informační kampaně, vzdělávání pro státní zástupce, policejní vyšetřovatele a další subjekty pro, v oblasti potírání násilí a zlepšování eh, kapacit eh, inspektorů práce i v oblasti zajišťování pracovních podmínek mezi agenturami poskytujícími krátkodobá pracovní místa a dalšími subjekty. V latinskoamerickém regionu obecně se zjišťují nedostatky v mechanismech E, řešení problémů a nápravných opatření. V tomto smyslu řada dalších zemí v regionu byla právě e, tímto postupem v Kolumbii inspirována a snaží se hledat mechanismy pro řešení pracovně právních sporů, které by si získaly důvěru z obou stran. Případ Filipín ukazuje, jak komplexní dohled na základě revizí ze strany komise expertů, ale také tripartitního výboru eh, pro pracovně právní podmínky a svobodu schromažování také eh, posílil spolupráci s vládou. Například vznikl tříletý program pro svobodu schromažďování a združování a eh, zapojili se do toho ministerstva vnitra, obrany, policejní sbory a další rezorty eh, zaměřují se na svobodné združování pracovníků. Eh, toto vzniklo v reakci eh, na zabití odborového převdáka, Nyní se ukazuje, že právě tyto zločiny budou náležitě potrestány hm, také se věnujeme problematice svobody združování. Myanmaru na Barmě a mm, této souvislosti také eh, se nadále věnujeme problematice obchodních vztahů s touto zemí a na základě revize priorit a eh, hlavních úkolů se zaměřujeme na potírání nucených prací a eh, opět zdůrazňujeme svobodu združování právě eh, k tomu eh, vznikl zvláštní tým. Dohledové orgány se také dlouhodobě vyjadřovaly k Pakistánu a k nutnosti novelizovat právní předpisy, aby byly v souladu s hlavními normami. V roce 2010 eh, především vznikly problémy, když byly tyto pravomoci delegovány do provincií. Ehm, chybí tady sociální dialog na celostátní úrovni, tripartitní jednání také vedla k lepší koordinaci práce s hlavním městem a postupně se daří řešit celou řadu nedostatků, které i nadále zůstávají. Dohledový mechanismus také ukázal, eh, že je nutné i nadále bojovat proti dětské práci a eh, zneužívání na pracovním trhu. Setkáváme se eh, také s tím, že děti byly využívány také v oblastech konfliktu ehm, a tady komise vý, expertů poukazuje na to, že eh, řada dětí místo školní docházky je nucena k práci ehm, a pracovně právní inspektoráty eh, nepůsobí dostatečně. Proto vznikl projekt přímo v terénu financovaný EU, který sleduje eh, implementaci ehm, programu zákazu dětské práce ehm, a um, bojuje s tímto problémem. Dozorové orgány zaznamenaly také pokrok v Gruzii eh, v souvislosti s uznáním umluv o svobodě združování eh, a eh, byly požádány také některé změny. Na základě těchto požadavků byly zavedeny dvě novelizace. Také tam bude zaváděn postupně mechanismus, mechanismus pro uh, řešení eh, sporů eh, v souvislosti s odborovými organizacemi. Eh, také se, je tam snaha uplatňovat zákaz obchodování s lidmi a činnost pracovních inspektorátů se zaměřuje i nadále předevské práce a pracovní podmínky. Vůbec e, v tomto smyslu je nezbytné fungování právního státu. Důležité je propagovat hlavní pracovně právní normy a ratifikaci základních úmluv porušování e, základních práv je něco, co si žádá také nápravu. Především eh, se musíme zaměřit na zranitelné skupiny společnosti a dohledové orgány mohou sehrát důležitou úlohu i formou práce inspektorátu, mohou nabídnout finanční podporu, podporu v oblasti lidských zdrojů, školení a informace. Dohledové orgány také s velkými obavami zaznamenávají dětskou práci v řadě oblastí, například produkce kaká a bavlny. Eh, výbor expertů eh, právě eh, zaznamenal podněty v souvislosti s Azerbajdžánem, Čínou, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem. V většině případů je zákonem zakázáno, aby děti česaly bavlnu, ale v praxi se to nevymáhá. Mezinárodní organizace práce poskytuje technickou pomoc již od roku 2005 několika zemí z hlediska Uzbekistánu. E, ten e, podléhal velice přísnému dohledu e, a byla přijata rozhodnutí, co se týče aplikace standardů a organizace zaměstnavatelů v této souvislosti byly obviněny nejenom Eh, z hlediska zaměstnávání dětí na česání bavlny, ale, eh, ale že se to děje i ze strany státních podniků. Zatím mm, nepřijali pozvání eh, na pozorovací misi ani nepozvali misi ze strany MOP, aby sledovala tento problém zaměstnávání dětí v sektoru bavlny. To, toto zatím eh, tomuto zatím nepomohla i umluva proti eh, zaměstnávání dětí, proti dětské práci. V Uzbekistánu komise expertů toto bude i nadále sledovat ve, při svém zasedání na podzim. To se týká dalších zemí jako Běloruska, Kolumbie, Guatemala, pro které zatím bylo eh, požádáno o dekret eh, Myanmar a Pakistán eh, produkce kaka byla předmětem sledování v, v Ghaně a dalších státech. Ehm, pobřeží slonoviny vytvořilo systém pro zaměstnávání dětí na kakových plantážích pro roky 2007 až 2009, zatímco Ghana připravuje, mezi, implementuje program pro e, zabránění práce dětí v tomto sektoru. Díky tomuto programu e, zahájila Ghana informační činnost věnovanou potírání dětské práce e, v produkci kaká, připravuje systém podpory farmářů a také systém eh, podpory místním úřadům eh, pro vzdělávání dětí. MOP se také podílí na partnerství veřejného soukromého sektoru eh, v zemích západní Afriky, kde se produkuje kakao. MOP zdůrazňuje, jak důležité je dodržovat základní pracovně právní standardy, především svobodu združování jako nedělitelné právo a součást základních práv. V tomto smyslu MOP podporovala svobodu združování ve v řadě sektorů, protože odborové organizace mohou sehrát důležitou úlohu v boji proti diskriminaci a dětské práci. I nadále očekáváme pokračování této práce a to především eh, ve venkovských sektorech eh, a bude, budeme se podílet především na potírání dětské práce. Velice rádi zodpovíme vaše dotazy. Thanks a lot, uh, Ms. Curtis. Děkujeme mnohokrát. Vyslechli jsme si mnoho faktů a čísel. Buďte tak hodná, svůj projev nám dejte písemně, my ho potom rozešleme všem, aby si ho mohli také přečíst. Čtyři žádosti o slovo. Nejprve pan Kutaš. Thank you, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj pro vztahy EU s Uzbekistánem mě samozřejmě zajímá i otázka dětské práce. Má první otázka je, jestli se dosáhlo nějakého pokroku v jednáních s Uzbekistánem, pokud jde o přijetí technické pomoci eh, při sklizni bavlny v roce 2012. Jak vnímáte otázku, zda Uzbekistán tuto misi akceptuje do konce července, respektive do termínu, který jste uvedla vy? Rád bych také věděl, jestli Evropská komise dělá víc, než usnadňuje dialog eh, mezi vaší organizací a uzbeckou vládou tak, aby se na eh, uzbecké úředníky vyvíjel náležitý tlak, aby tato mise byla akceptována. Faktem je, že během poslední schůze, kdy jsme hovořili o zprávě o nucených dětských pracích v Uzbekistánu, Evropská komise vysvětlila, že tripartitní komise ILC která se týká aplikací norem eh, v, Ženevi, eh, v Ženevě, Uzbekistán vůbec nezmínila. A proto se ptám přímo vás, eh, zda to znamená, že ten dialog už se nadále nezajímá o to, jestli tato země dodržuje pravidla. Pak obecný dotaz. Vy jste zmínila několik zemí, kde si myslíte, že jsou porušována práva dětí a rád bych vás požádala, abyste nám je vyjmenovala, kromě tedy Uzbekistánu, kde jsou dětská práva porušována tím, že se děti eh, nutí do práce. A pak bych eh, rád vyzval těch pár kolegů, kteří tady ještě zbyli z poslanců, rád bych jim řekl, že pokud uzbecká vláda neakceptuje tuto misi tak, jak byla navržena a schválena plenárním zasedáním v prozatímní zprávě, budeme eh, muset něco dělat. Nemůžeme čekat na další sklizeň a na další sliby v tom smyslu, že nás budou uzbekové ujišťovat, ujišťovat že misi ILO akceptují příští rok. Můj návrh by tedy byl, eh, aby až se vrátíme z prázdnin, abychom eh, okamžitě stanovili pevný harmonogram v tom smyslu, že tento protokol neschválíme. To je můj návrh. Doufám, že se mnou budete souhlasit. Doufám, že se nám podaří najít co nejlepší řešení. Ovšem doufejme, že k tomu nebudeme muset sáhnout, k tomuto opatření. Právě proto předpokládám, že během sklizně ILO v terénu bude přítomna. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Pan Murphy je další. Thank you and thanks very much. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Mám tři soubory otázek. První se týká Uzbekistánu, navazuje na předřečníka. Porozuměl jsem tomu tak, že ta jednání, která probíhala s Uzbekistánem, byla spíše technického charakteru Můžete nám k tomu dát nějaké detaily, to znamená, kdy tam komise pojede, jestli to bude ke konci sklizně a jestli získá neomezený přístup na bavlnová pole a, jak, a jestli je uznaná občanská společnost. Pak mám druhou otázku ohledně toho, jestli máte informace ohledně dětské práce v produkci v bavlny mimo období sklizně. Já jsem eh, četl zprávu Komise o dětské práci, kdy eh, se nikdy o to něčem takovém nehovořilo. A dále ještě stále, co se týče Střední Azie, Kazachstán, můžete nás informovat o monitorovacích pracích, které tam děláte? tam došlo k velikému zhoršení pracovních podmínek v Kazachstánu, eh, v pošlapávání odborových práv a podobně. Ono to je Eh, jak, eh, jak si faktické, tak právní. V únoru tohoto roku došlo k novelizaci pracovního zákonníku práce, který eh, zase omezuje svobodu združování se, práva na stávku, ochranu těhotných pracovnic, kolektivní vyjednávání, Eh, ochranu eh, odborových předáků před propuštěním a podobně. Takže jak tu situaci pozorujete a dále pak, co se týče Kolumbie, o které jste nás informovala, chci se zeptat, jestli monitorujete otázku respektování maximální délky pracovní doby a pracovních podmínek. Děkuji. Děkuji, pan Dartmouth. Uh, Já bych především chtěl ocenit uh, práci uh, MOB v boji proti dětské práci. To je opravdu velice záslužné. Chtěl bych se MOB zeptat na konkrétní otázku, která se objevila v britských novinách když to řeknu ze široka, a jak jsem četl tu eh, reportáž, španělské odbory podali žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, nevím, jestli to je soudní dvor nebo Evropský soud pro lidská práva, eh, ohledně toho, že pokud je někdo nemocný v době dovolené, nemá nárok na nemocenskou. A e, já nevím, jestli mm, znáte poslední údaj ohledně nezaměstnanosti mládeže ve Španělsku. Je to více než 54% a e, e, průměr nezaměstnanosti ve Španělsku obecně, který se udává, je 25%. A je tam řečeno, že jako si lidé mají obavu, že pokud by takový zákon nebo taková praxe vstoupila v platnost eh, ve Španělsku, tak by to mohlo mít eh, vliv na podnikatele, kteří potom budou méně přijímat zaměstnance. V naší politické frakci se stavíme proti tomu, aby Evropský soudní dvůr e, přijímal rozhodnutí o pracovním právu v Spojeném království nebo v jiné evropské zemi. A takže já se chci právě zeptat, zda MOB podporuje aplikaci Eh, požadovanou španělskými odbory. A pokud ne, podporuje MOP takový princip a týkající se výplaty nemocenské. A chci se zeptat, zda to si domníváte, že to bude mít dopad na zaměstnavatele, že budou ještě méně zaměstnávat pracovníky při té vysoké míře nezaměstnanosti, která tam teď je. A jestli podle vašeho názoru je to, eh, je to, co bylo uvedeno v těch novinách platné, jestli MOB toto hodnotil a jaké a jestli hodnotil dopady takové legislativy. Děkuji. Budeme muset uh, hovořit stručně, protože máme už jenom 10-15 minut. Pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Moc děkuji za zprávu. Dozvěděl jsem se nové věci a zajímaly by mě podrobnosti vašich aktivit v souvislosti s Pakistánem. Uh, kdyby mohlo dojít k případné misi v terénu, jestli máte představu o rozšíření přístupu nevládních organizací, se kterými byste se tam v terénu mohli setkat. A chtěl bych také porozumět tomu, jaký, co, co, co na to říkají uzbecké orgány, co, co vám řekli, zda ten problém popírají, nebo jestli říkají, že na tom pracují a potřebují čas, nebo spekulují o tom, že to jsou individuální případy, nebo že si to vymyslela mezinárodní média, nebo jak oni to zdůvozní, důvodňují, to, co se tam děje. A druhá otázka se taky týká Uzbekistánu. Abych se navázal na pana Kozase. Já si nemyslím, že je dobrý nápad, jak si vrhnout se s tím rovnou na plenárku. Pokud se hlasuje, dokud se nehlasuje v, na plenárce, je prostor pro jednání, pro zlepšení situace v terénu. Jakmile se jednou hlasuje a řekněme, že ten, to hlasování dopadne špatně, tak pak už nemáme vliv na nic. Nebo minimálně máme daleko menší vliv na eh, vývoj v Uzbekistánu. Takže já bych byl opatrný a nehrnul bych se Eh, do, do hlasování. My bychom, mm, myslím proto, abychom měli lepší vyjednávací pozici, neměli hlasovat příliš eh, brzy. A poslední otázka, máme málo času, ale zajímalo by mě, jestli byste nám mohla něco říci o situaci v Indii ohledně dětské práce. Já jsem jedním ze zpravodajů eh, pro eh, dohodu o volném obchodu mezi EU a Indií a i hlavní jaksi problém, který blokuje ta jednání, eh, je právě tato otázka, čili mě by zajímaly jaksi vaše návrhy v této oblasti. Děkuji. Já bych ještě za sebe taky doplnil dvě otázky. Asi víte, že parlament přijal usnesení o Kolumbii a Peru, kde žádá cestovní mapu pro posílení eh, práv, pracovních práv a lidských práv. A vláda Kolumbie je celkem ochotná tak učinit. Domníváte se, že MOP by mohl pomoci při monitorování takové cestovní mapy? A druhá otázka, před rokou vstoupila v platnost dohoda s Jižní Koreou. Je to dohoda, která obsahuje různé požadavky týkající se e, standardů pracovních práva a pracovních podmínek. Chci se zeptat, samozřejmě jsou tam určité problematické situace, ale chci se zeptat, jaké máte e, výsledky, jak, jestli pozorujete nějaké zlepšení e, třeba v důsledku této dohody. Dobrá. Nevím, jestli komise má potřebu něco komentovat? Paní Sand? Mm, děkuji za slovo. Co se týče Uzbekistánu, já jsem tady zaslechla otázku. Mikrofon nefunguje? Dobrá. Mohu potvrdit, že v rámci dialogu s Uzbekistánem jsme opakovaně vyjádřili podporu mob a pozvání monitorovací mise. To je jedna ze základních otázek. Co se týče Koreji, můžeme nabídnout infor- aktuální informace z minulého týdne, kdy proběhlo jednání o udržitelných kapitolu a Myslím, že je to opravdu dobrý začátek pro jednání s nimi. A co bych ještě řekla? Co se týče Španělska, to asi přenechám slovo DGM Ample ti jsou více v kontaktu a informováni o těchto otázkách s členskými státy. Nevím, jestli jsem ještě nějakou konkrétní otázku vynechala. Samozřejmě taky obecně mohu říci, že GSP eh, celá, eh, tedy spolu s MOB sledujeme celou řadu zemí, abychom eh, viděli, mm, zda je potřeba zasáhnout v rámci eh, eh, nařízení GSP. Děkuji. DG Empl, jste si pro zaměstnanost. Jenom drobná poznámka, co se týče pracovní doby ve Španělsku. To je otázka evropských pravidel pracovní doby, které jsou interní pro EU a, je, a jejich aplikace, čili se domnívám, že to e, nesouvisí s obchodními otázkami, čili se nedomnívám, že by tady bylo to pravé forum. Výbor by měl rozhodnout o tom, o čem máme mluvit a nemáme mluvit. O tom nemá rozhodovat komise. Hleda, že byste si myslela, Jestli tedy byste měla respektovat to, o čem chtějí eh, členové hovořit. Tady máte příležitost o tom tubce MOB. Položil jsem jasné otázky, velmi zdvořile jsem se ptal na otázky, které se týkají mého volebního okrsku, takže ta odpověď je neuspokojivá a je to projev ne- pohrdání výborem. Eh, takže byste mi možná mohla odpovědět. Eh, Možná bychom tuto otázku mohli vyřešit bilaterálně a nyní dám eh, slovo zástupkyni MOP. Děkuji. Pokusíme se odpovědět na všechny otázky, několik obecných poznámek a potom předám slovo Diporiči Keš, která má na starosti dětskou práci ve svém oddělení a přímo se účastnila jednání s Uzbekistánem a té mise, takže nás může aktuálně informovat. Ale chtěla bych zopakovat ještě jednou, že skutečnost, že Uzbekistán nebyl na mezinárodní konferenci v tomto roce, nemá nic společného s aplikací úmluvy o dětské práci v Uzbekistánu. Čili nelze to vnímat jako odraz toho, že MOB eh, by řekl, že už to není problém v Uzbekistánu. Celá řada dalších zemích je ve stejné situaci. Všechny byly požádány, aby předložili zprávy v rámci toho dozorčí orgánu a mm, takže zřejmě prostě se dostaví příští rok na konferenci. Také bych chtěla říci, Co se týče monitorování cestovní mapy v Kolumbii, MOP se účastnil poskytování informací ohledně cestovních map s spojenými státy a další. My v současné době v tomto létě a na podzim startujeme program v terénu v Kolumbii se zaměřením na e, právo združování se a budou tam mezinárodní experti e, po dobu tří let zatím a doufáme, že jim v tomto to budeme moci pomoci. Jižní Korea. Dostali jsme nějaké informace z komise. Jestli mohu se taky zeptat, do jaké míry se zapojili sociální partneři těch diskuzí, protože když jsem byla v Koreji naposled, tak sociální partneři nebyli příliš ochotně zapojit se nebo využít tu dohodu o volném obchodu k podporu eh, právě jaksi standardů pracovního práva. A pak tu jsou průběžné problémy týkající se pracovních podmínek v Koreji Víme, že ještě nebyly plně ratifikovány, jsou tu nadále ještě překážky, eh, eh, co se týče ratifikace různých úmluv a proto umluvy eh, o nucené práci a tak dále, svobody organizování se a zrušování se a podobně. A my jsme nezapomněli tu otázku ohledně Španělska, ale nejprve ještě tu dětskou práci. Okay. Okay. I'll try and be, I'll try and rush through. Pokusím se to proběhnout rychle. Zazněla řada otázek, ale eh, obecně se to týká eh, zjištění pokroku v misích technické pomoci. Eh, v zásadě, jak asi víte, za poslední dobu byla vláda žádána o to, aby přijala vyšší úroveň tripartitních pozorovacích misí, nebyli k tomu ochotní. Pak v únoru 2012 poukázali na to, a tady mám určitou zpětnou vazbu také od komise, že by rádi přizvali MOP na technickou poradní misi do Taškentu na květen letošního roku. Tam jsem byla tedy také na té misi s kolegy a byla tam zastoupena také Evropská komise a z té mise e, vyplynulo, že skutečně nepřijmou vy, e, úroveň tripartitní mise na vysoké úrovni, e, ale přijali by úřední misi MOP, které by pak byla doprovázena monitorování misí v souvislosti s IPAKem. A bylo jim řečeno, že pravděpodobně by se o tomto mělo jednat na Eh, červnové konferenci. A závěr tedy zněl, zpětná vazba v tomto smyslu zněla, že by přijali úřední misi, po níž pak bude následovat tripartitní workshop. V červnu se úřad setkal s uzbeckou tripartitní delegací, a to zhruba pětkrát, nejméně pětkrát. A na počátku eh, zazněla ochota pozvat MOP na úřední misi, ale ke konci té konference sdělili, že technická pomoc pro ně znamenala více vytváření kapacit, školení, eh, informační kampaně, eh, pro, propagace a podobně a že oni mají monitorovací systém, který probíhá formou rezortních pracovních skupin. Jsme řekli, to je všechno v pořádku, to mohou i nadále dělat a budeme jim poskytovat poradenství v jejich pracovně právních předpisech, ale monitorování bude komponentem toho všeho, ale vzhledem k tomu, že se o tom v nediskutovalo, to však ale neznamená, že by unikly sledování ze strany dozorových orgánů, protože tato problematika musí být v listopadu v prosinci dále vyjasněna uprostřed června nás tedy informovali, že e, e, nám pošlou další zprávu. V polovině července vyjednávání pokračují, sejdeme se s nimi, ale zcela upřímně to projednání v polovině července má diskutovat spíše modality technické monitorovací mise. Někdo si klade otázku, zda ta mise bude mít přístup tam a tam. Ne, tak daleko jsme v tom vyjednávání zdaleka nedošli. I nadále diskutujeme pouze o tom, kdy ta mise proběhne. A já to tedy proběhnu velmi rychle, protože nemám moc času. Ehm, setkali jsme se s UNICEFem a UNICEF vyslal své pracovníky do Taškentu na ministerstvo práce a UNICEF to vidí velmi pesimisticky. Že, protože e, zatím byla bavlna vysazena dříve a proto se předpokládá také sklizeň o měsíc dříve než běžně, pokud má tedy proběhnout monitorovací mise eh, včas, eh, tak by to muselo opět proběhnout ještě dříve a pak nastává problém víz, to trvá nějakou dobu a je to tedy další problém. Vyjednávání tedy pokračují a náš úřad se velmi snaží na tom pracovat, ale bohužel ano a máme jednu otázku, co na to říká vláda. Vláda říká, že nic takového se u nich neděje, že tedy mají všeobecnou vzdělanost, nulový analfabetismus, všechny děti chodí do školy Setkali jsme se s ministry zdravotnictví a školství. Eh, také zmínili, že situace se zlepšila výrazně za poslední 20 let, proto tedy žádný problém nemají a v každém případě, že přijímají vlastní monitorovací systém. A někdo také eh, se zeptal, zda se cítí, eh, že se dostali neprávem Eh, pod hledáček mezinárodní komunity. Ano, takovou pomoc, eh, takový pocit mají a mají pocit křivdy. Děkuji mnohokrát. Eh, zdá se, že tedy každý problém je, je již vyřešen, každá otázka zodpovězena. Ne, asi tomu tak není, ale čas už nemáme. Možná by bylo vhodné aby proběhly nějaké bilaterální informační schůzky. Ano, dámy a pánové, přeji vám příjemnou letní pauzu, abyste si osvěžili mysl a abychom se mohli sejít 3. září v 15 hodin. Děkuji vám mnohokrát.